Přátelé, já vás poprosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit dnešní velmi dlouhé odpoledne. Sur un sujet... Euh, Na významné téma, Merci à vous pour euh, votre attention. Takže vám děkuji za pozornost a jak jsem avizoval, eh, předseda je eh, na cestě zpátky, takže během odpoledne by se k nám měl připojit, doufám, že brzy, ale abychom zase nestráceli čas, protože toto slyšení je, myslím, velmi důležité, tak je potřeba aspoň zahájit, aby naši řečníci mohli uvést dnešní téma. Je nám potěšením zahájit toto veřejné slyšení na téma územní provádění SZP. Toto mm, téma e, přivedlo k nám panel expertů, kterým bych rád na úvod poděkoval. Za prvé za to, že přijali naše pozvání a za druhé tedy, že přišli. Po posledních eurovolbách eh, takové neformální konzorcium evropských regionů, které provádí ty jednotlivé aspekty reformy, nám navrhlo uspořádat toto slyšení proto, abychom poznali jak různé regiony v Unii uplatňují novou společnou zemědělskou politiku. Náš výbor tedy se stotožnil s touto myšlenkou a pan Michel Dantin dostal za úkol skoordinovat a připravit toto slyšení a on bude mít tu výsadu, že uvede naše práce dnes odpoledne poté, co skončím se svým úvodem. Takže eh, práce bude zorganizovaná do několika fází, eh, eh, takže nejprve vystoupí Michel Dantin, potom poprosím pana Buchanana, prvního místo předsedu výboru nad výboru regionů, aby nás informovali o aplikaci druhého pilíře společné zemědělské politiky a dále pan Martin Šíle, který je vedoucím eh, oddělení eh, na DG Agri a má na starosti eh, rozvoj venkova. Poté proběhnou dva expertní panely. Tehdy poprosím místo předsedy, aby uvolnili tady podium, abychom mohli zde přivítat první panel expertů a abychom mm, jak si, si prošli ty programy rozvoje venkova na základě konkrétních projektů uskutečněných v různých regionech, které tedy tady vystoupí. A potom v druhé fázi druhý panel bude hovořit o závěrech a očekáváních vyplývajících ze společné zemědělské politiky, tedy té nové. Takže tolik eh, program našeho intenzivního odpoledne. Všem je to, myslím, velice důležité téma, protože i my si už klademe otázky, jaká bude budoucí společná zemědělská politika a tato zjištění a tyto prohlášení by nám měly pomoci dát jak si e, naše úvahy do odpovídajícího rámce. Takže nyní dám slovo Michelu Danténovi, aby uvedl dnešní odpolední diskusi. Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, teď abych zmínil našeho bývalého kolegu Skupola Santos, který byl zpravodajem druhého pilíře reformy společné zemědělské politiky. My jsme tenkrát byli skutečně tým zpravodajů, hodně jsme spolupracovali a e, zpracovávali jsme 8 tisíc pozměňovacích návrhů, které předložili členové parlamentu v souvislosti s reformou e, společné zemědělské politiky. E, Eh, je to první reforma, kdy Evropský parlament byl spoluzákonodárcem, byla to taky první reforma, kdy jsme pracovali pro 28 členských zemí a první reforma, kdy bylo tak či onak potřeba vzít v potaz rozdíly sociologické, územní, eh, zeměpisné, eh, biodiverzitu, diverzitu klimatickou, toho našeho velikého evropského prostoru. Takže jsme e, proto také nakoncipovali druhý pilíř spíš jako takovou si nabídku, takové menu, kde si každý e, jak si hospodář mohl vybrat chody, tak, aby pokryli široké pole široký prostor podmínek, možností a současně, abychom nejlépe reagovali na místní potřeby. Tato reforma vstoupila v platnost 1. ledna 2014. Místní a regionální orgány ve všech našich zemích hodně pracovali na eh, přípravě návrhů, které poskytly komisi, ne všechny byly přijaty a tato politika je nyní prováděna v našich zemích už více než 21 měsíců. Loni v zimě, kdy, nebo k, během minulé zimy, když jsme koncipovali práci našeho výboru, jsme si říkali, že vyslechneme zástupce různých územních celků a podíváme se, jak si zpracovali to menu, tu nabídku, kterou jsme jim předložili, eh, jak strávili do doplňkové podmínky, které jim stanovila komise a do jaké míry to odpovídá očekáváním těchto regionů i do jaké míry to odpovídá cílům společné zemědělské politiky, která má za cíl, jak si zajistit diverzitu a eh, nebo reagovat na diverzitu Eh, prostředí. A dnes my bychom chtěli se seznámit s prvními zkušenostmi, tak abychom měli základ pro diskuse o budoucím období programování. My teď máme do, roku, do konce roku 2017 čas na to, abychom předkládali své nápady, takže nám zbývají dobré dva roky na to, abychom se Ehm, seznamovali se skutečností. Takže eh, já děkuji a přenechám slovo předsedovi výboru regionu. Pan Buchanan? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. je mi velkou ctí, eh, že eh, dnes vás mohu oslovit s následujícím projevem. Jak asi víte, výbor regionu zastupuje všechny místní úřady v Evropské unii regiony, eh, tedy kraje, obce a města. Eh, implementace druhého pilíře společné zemědělské politiky je pro tyto úřady velice důležitá, neboť spolufinancují eh, programy toho rozvoje venkova. V současné době se hovoří hodně o budoucnosti SZP, když se snažíme posílit její legitimitu. Já jsem současné době zpravodajem výboru regionů pro zjednodušení politiky SZP a to je zpráva, kterou zpracováme na žádost komisaře Hogana. Eh, zemědělská politika je samozřejmě přeskoumována, protože dochází k koncentraci zemědělské výroby a vede to k zásadním regionálním nerovnostem. Jedním eh, z zásadních cílů eh, politiky regionálního vývoje je o o, zarovnat ty eh, rozdíly, které eh, vytváří dotace po, v rámci prvního eh, pilíře. Za druhé mm, je to podporovat členské státy příměji. A výsledkem je No, výsledkem je eh, eh, lišící se národní eh, a unijní výklad těch jednotlivých pravidel. Jelikož úřady jsou stále více zapojeny do financování dotací v druhém pilíři, tak si kladu otázku po naplňování cílů teritoriální soudržnosti a jestli regiony mohou řešit své ekonomické priority a, a přizpůsobovat se místním výzvám právě i v rámci tohoto druhého plíře. Chtěl jsem říct si několik podstatných věcí. Za prvé, jak se vývoj, ne, politika a rozvoje venkova vyvíjela. Je poměrně nová v EZP vznikla z politiky regionálního rozvoje a dostala se tvrve až v agendě 2000 e, jako samostatná politika na program. Během prvního programového období e, druhého pilíře v letech 2000 až 2007 e, bylo přijato nebo navrženo 22 opatření v rámci této eh, politiky. Ten druhý eh, pilíř byl velice omezený a měl nějakých jenom 10% eh, toho rozpočtu na společnou zemědělskou politiku do roku 2006. Během minulého období 2007 až 2013 80% rozpočtu bylo věnováno zemědělskému sektoru a jenom 20% zbylo, zbyly na projekty integrovaného rozvoje venkova. Nicméně studie ukazují, že jsou tady velké eh, rozdíly a, a, a eh, že ty intervence byly eh, citelné i na místní úrovni. Členské státy lze proto rozdělit na čtyři kategorie podle přístupu, jakým intervenovali. Za prvé podpora pro konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, čili agrocentrický způsob rozvoje venkova, to je ten dominantní model v Evropě. Potom je tady podpora veškeré činnosti na venkově, v rámci integrované politiky rozvoje venkova, za třetí eh, eh, přihlednutí k eh, zemědělským externalitám a veřejným statkům a vnímání zemědělce vzhledem k jeho ekologickým funkcím, zemědělstvím a za čtvrté hledání spravedlnosti v rámci zemědělského sektoru, například kompenzace Mm, handicapu eh, v oblastem s velkými problémy. Potom tady samozřejmě byl také rozvoj ve střední a východní eh, Evropě a její eh, konkurenceschopnosti. Tak to je i v Jižní Evropě, zatímco ten přístup s, k, směrem k veřejným statkům se uplatňuje zejména v severní Evropě. Některé členské státy, Německo a Británie, dávají větší manevrovací prostor regionům než jiné, jako Španělsko a Itálie. Tam jsou programy regionální, ale přesto se eh, silně čerpá podle národně stanovených priorit. Eh, studie, eh, které byly provedeny o rozdělení druhého pilíře, ukazují, že existuje minimum dokladů o tom, že pomoc ve druhém pilíři kompenzuje první pilíř. Druhá věc, na kterou jsem se chtěl soustředit, je implementace programu eh, na leta 2014 až 2020. Effort má, eh, Effort má 23% eh, rozpočtu na společnou zemědělskou politiku na leta 2014 až 2020. Členské státy ty programy své koncentrují kolem 4 ze 6 eh, priorit. Podle dat eh, poskytnutých eh, komisí tři čtvrtě prostředků se věnuje zemědělskému sektoru a šestá priorita snížení chudoby, rozvoj hospodářský venkova a sociální začlenování, tam je jenom 15 Dále prostředky, možnost tedy transferovat prostředky ze druhého plíře, tu využili využilo pět zemí ve výši nějakých 5 miliard eur na celé programové období. Toto bohužel podporuje eh, obavy eh, výboru regionů eh, vyjádřené ve zprávě o udržitelnosti venkova a sice, že většina a půjde do zemědělství. Nicméně regionalizace Eh, RDP eh, se zvýšila, protože jich je 118 oproti 79 eh, v předchozím programovém období. Tři členské státy si zvolili regionalizovaný přístup. Francie 30, RDP v Portugalsko se třemi a Finsko se dvěma. Otázkou je, jestli rozdělení pomoci v rámci druhého pilíře v novém programovém období splní eh, eh, cíle eh, teritoriální soudržnosti, nebo jestli to bude přizpůsobeno výzvám jednotlivých oblastí. V radě členských států, které si zvolili regionalizaci, se několik opatření stále řídí z národní úrovně. Zásadně došlo k odkladu schvalování programu rozvoje venkova a ten program na rok 2014 musel být přesunut, aby se mohly ty prostředky vynaložit eh, později. Problém byl eh, samozřejmě eh, interní koordinací mezi generálním ředitelstvími. Nicméně často do budoucna, místo toho, aby ty programy kolovaly po komisi, tak by bylo dobré, aby byly předány rovnou DG Agri a tam by mělo probíhat schvalování. Za třetí, eh, vyhlídky eh, na situaci po roce 2020. Pouze integrovaným přístupem eh, k veřejné politice bude možné dosáhnout hospodářské, ekologické a sociální výzvy, které čelí, kterým čelí všude v Evropě, zejména na venkově. Proto je důležité i nadále harmonizovat eh, eh, pravidla a fungování strukturálních fondů ve společném rámci, eh, tak aby bylo možné lépe programy řídit, zvýšit celkovou finanční podporu EU na rozvoj venkova, aby se vyvážel pokračující koncentrace zemědělské výroby, která vede akorát k eh, rostoucím eh, nerovnostem mezi jednotlivými zemědělskými regiony. Potom je to podpora investic eh, ve prospěch jiných než zemědělského sektoru. Jako vždy ovšem multifunkčnost zemědělství může vést k rozvoji venkova, ale nestačí to. Další socioprofesní sektor je třeba mobilizovat, abychom podpořili trvale udržitelný a, a rozmanitý vývoj eh, venkovské společnosti. Investice ve prospěch rozvoje, eh, místního rozvoje po nějakých 2,5 miliardách eh, eur na program umožňují místním mm, podnikatelům znásobit 4 až 5 krát ten prvotní vklad EU. Potom je to diverzifikace a, a mm, zdůraznění nebo mainstreaming těch eh, otázek rozvoje eh, venkova. Jak to je v některých otázkách, například eh, potom zjednodušení auditu, například rybáři jsou kontrolováni několika násobně z různých úrovní. Měli bychom se dostat do situace, kdy už eh, národní eh, eh, úřady budou natolik schopné kontroly, že nebude třeba dál rybáře kontrolovat z úrovně Evropské unie a Evropského účetního dvora. Potom je třeba zaměřit se na přístup, kde se bude hm, dávat méně pokut a více se snažit o zlepšení a naplnění širších cílů společné zemědělské politiky. Závěrem bych vás chtěl ujistit, že výbor regionu se eh, vynasnaží, aby evropská politika dávala eh, evropským regionům budoucnost a prostředky k eh, využití jejich aktiv. Budeme trvat na posílení toho programu spolupráce s prostřednictvím regionálních úřadů a a tím bych svůj projev ukončil. Děkuji. Euh, Děkuji, pane Buchanene, za vaše vystoupení velmi přesné a dávám slovo panu Šelemu za komisi. Now, before I come to the put a flashlight on the policy, let me briefly mention Předtím, než se zaměříme na politiku, tak bych rád zmínil výzvy a příležitosti, protože tato politika pochopitelně je vytvořena za určitým účelem. Politika rozvoje venkova má sektorální zaměření. Proto začínáme produkcí potravin, biomasou. To je všechno velkou výzvou pro evropské zemědělství, protože evropské zemědělství potřebuje najít své místo a využít příležitostí, Eh, větší poptávkou v této oblasti. To se stává v situaci, kdy voda i půda zatížena produkcí. Nicméně je to malý krok směrem k udržitelnosti zdrojů. Protože pokud nebudeme produkovat udržitelným způsobem, budeme porušovat základ veškeré produkce, čili na to bychom se zaměřit měli. Toto rozhodně není jednoduchý úkol. Když si řekneme, že se to odehrává v kontextu klimatických změn. To se odehrává v rámci toho, že zemědělství musí zachovat základnu pro produkci. Ale podívejme se na tradiční roli zemědělství, kdy zemědělství spravuje uh, zachování stanovišť, biodiverzitu. To jasně souvisí se zemědělstvím a jde o to, aby politika rozvoje venkova zde nabídla žádnou motivaci. Je také důležité se podívat na kulturu venkova, která opodstatňuje, dejme tomu, cestovní ruch na venkově a také souvisí s tím, jak se zemědělství prezentuje právě v tomto kontextu. Nicméně toto je možné pouze, pokud je to z ekonomického hlediska schůdné. Odehrává se to v širším kontextu této ekonomiky, kdy sektor upstream i downstream se odehrává tam, kde jsou lidská obydlí. Proto je to naší prioritou. Pokud se podíváte na politiku rozvoje venkova, tak tyto výzvy a tyto příležitosti jsou reflektovány způsobem, eh, který reflektuje priority. Priority jsou přístup, kdy rozpočet nachází své atributy. Takže je tady určitá přiměřenost financování. Takže schůdnost a konkurenceschopnost má financování v tomto rozpočtu 20 Potravinový řetězec a zpráva rizika 10 Ekosystémy, zachování stanovišť přirozeného prostředí pro zemědělství. To je 43%, efektivita zdrojů a klima 9%, sociální začlenění 15% a pak máme v neposlední řadě 3% pro technickou pomoc, kdy uh, pomáháme členským státům na komisi provádět opatření tak, aby bylo možné lépe monitorovat, abychom měli nějaké záznamy o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout. Tady máme také horizontální priority související s přenosem vědomostí a s inovací. Nemá to konkrétní alokaci v rozpočtu, protože jsou to záležitosti, které jsou zahrnuty do místní činnosti, do opatření pro život a schopnost farem, proto se jedná o horizontální přístup. A tyto priority uplatněné pod rámcem rozvoje venkova musí být přiřazeny k jedné ze šesti priorit. Pokud se podíváme na to, jak to provádějí členské státy, tak to provádějí pochopitelně prostřednictvím určitých opatření. Opatření zohledňují to, co jsme doposud dostali jakožto programy a nalevo máme největší opatření přispívající prioritám jako životoschopnost farem a integrace a environmentální otázky. Tady máme tedy investice do fyzického majetku 43%, dále 16,8 klimatické změny, 16,1 16,1 platby pro určitá přirozená omezení. Dále máme obnovu venkova, farem, organické farmy, lídr a podobně. To jsou součásti programu. Každé opatření je přiřazeno určité prioritě v programu. A jak daleko jsme se dostali s implementací? Na tomto slajdu máme 25. srpna, kde máme 75 78 ze 118 programů už přijato, což znamená, že už jsme přijali v rámci opatření 76 rozpočtu. Toto byl stav 25. srpna. V mezidobí jsme přijeli čtyři další programy a během tohoto týdne další čtyři programy, takže nakonec budeme mít 86 všech přijatých programů. Počet programů asi dvě třetiny, jak už jsem říkal, z rozpočtu jsou to tři čtvrtiny a celkově máme 25 členských států, kde programy rozvoje venkova byly přijaty a 22 členských států, které prošly plně tímto procesem přijetí a kde se dále tyto věci budou provádět co čekáme, pokud jde o výsledky. Naštěstí spolu s našimi indikátory a monitorováním máme možnost si interpretovat, co to bude znamenat z hlediska konkrétních výsledků. V případě oblasti 2a facilitace, restrukturalizace farem a modernizace Tady čekáme podporu 384 tisíc hospodářství, což znamená 2,8 všech hospodářství. Musím zdůraznit, že tady máme velkou škálu mezi, a různorodost mezi členskými státy. Každé přiřazují této věci různou důležitost. Na předních příčkách máme Belgii, Lucembursko, Českou republiku, které do tohoto investují více než další členské státy. To je v povoze rozvoje venkova. Členské státy provádějí programy podle potřeb s ohledem na podmínky a okolnosti v konkrétní oblasti. A v rámci 6a vytváření pracovních míst, malé podniky, jejich rozvoj, diversifikace. Tady čekáme vytvoření 112 tisíc nezemědělských nových pracovních míst, z čeho 70 tisíc souvisí s diversifikací činnosti a vytváření v domácnostech zatímco 42 tisíc vyplývajících z akcí zaměřených na rozvoj venkovských oblastí. 4a. Obnova, zachování a podpora biodiverzity. Tady čekáme, že 19 celkové půdy zemědělské bude spravováno pro podporu biodiverzity a krajiny a 4,4 lesů bude podléhat takovýmto kontraktům. Dále oblast 5D, snížení skleníkových plynů a emisí ze zemědělství. Máme 7,4 procenta zemědělského půdu, která podléhá kontraktům pro eh, zaměření snížení emisí amoniaku. Omlouvám se, to bylo příliš eh, rychle. Pak tady máme prioritu 1, horizontální prioritu pro přenos znalostí a inovaci. Tady čekáme 4,3 všech výdajů, které by měly být převedeny v rámci poradenských služeb a spolupráce. Čekáme 14 000 projektů spolupráce a 3,7 milionů zaškolených účastníků. Dále budeme simulovat inovativní projekty, související s posílením produktivity a udržitelností zemědělských hospodářství. Tady máme téměř každý program, který by pokrýval inovační partnerství. Celkově čekáme podporu asi dvou tisíc takovýchto subjektů, takovýchto skupin. Čili toto je krátký přehled naší situace a očekávané výsledky v rámci programu pro rozvoj venkova. Děkuji za pozornost. Merci, merci, monsieur. Děkuji vám, pane Šíle, za tuto vyčerpávající prezentaci situace. Takže nyní přistoupíme k prvnímu expertnímu panelu a požádám prvního panelistu, pana Sirkevského, eh, aby vedl tady tento panel já vidím, že nechce, ale vy jste předseda tohoto výboru, takže je, je potřeba, abyste sem přišel. Navíc já tady ani nemohu zůstat, takže budu muset opustit toto mm, schromáždění. Takže kromě pana předsedy volám také na tribunu paní Carmen Ortiz, ministrní zemědělství Andaluzie. Ta je zde přítomná. Děkujeme, že jste přišla. Dále pan Jean-Noël Gauthier by měl také přijít sem na pódium. On je předseda radou zemí z oblasti Loary ve Francii. Pan Nikola Dobroslavič. Z Dubrovníku pan Richard Lockheed, nevím, jestli to dobře čtu, ehm, ten bude hovořit o provádění SZP ve Skotsku. Pan, a pan Levan Weiss z vlámské vlády v Belgii, jestli jsem to dobře pochopil, nebo jestli jsem dobře přečetl ty poznámky, které jsem tady dostal. OK, rozumiem, že môžeme, vítam Państwa, môžeme kontynuować. Takže dámy a pánové, budeme pokračovat. Já poprosím eh, paní ministrně o vaši prezentaci. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych poděkovala eh, celému výboru a zejména i jeho předsedovi, který k nám právě přišel eh, za pozvání na toto eh, slyšení Andaluzie je jedním z nejdůležitějších regionů v Evropě. Eh, pokud jde o financování CZP, dostáváme 120 miliard ročně v přímé pomoci v prvním pilíři a nějakých 300 milionů ve druhém pilíři. Eh, v současné době subsidiarita a uplatňování pomoci z prvního pilíře na regionální úrovni je velice důležitá v eh, praxi, ale eh, ve druhém pilíři mohou regiony vytvářet své vlastní plány rozvoje venkova se zdroji, které jsou v souladu s jejich potřebami. Proto je mi ctí zahájit nebo představit vám náš program rozvoje venkova pro Andaluzii na léta 2014 až 2020, kterou Evrop, který Evropská komise přijala v roce, tedy v srpnu minulého roku, a který my v současné době implementujeme. Jedná se o náš hlavní nástroj k udržitelnější a konkurenceschopnější sféře zemědělství. Chceme více inovací, chceme vytvářet pracovní místa. Takže k primární výrobě máme více než 5000 eh, eh, zemědělských podniků. A to znamená, eh, že to je asi 8% celkové přidané hodnoty, která se vytvoří v regionu a 10% lidí je v něm zaměstnáno. A samozřejmě hlavním cílem je propagovat tento sektor. Já vám dám jenom jedno číslo. V roce 2014 Andaluzie exportovala přes miliardu 300 milionů eur, eh, tedy potraviny v této hodnotě. Máme eh, obrovskou výrobu eh, v této oblasti a samozřejmě symbolická výroba jsou je milion a půl hektarů oliv. To je asi čtvrtina naší celkové eh, zemědělské výroby, pokud je o hodnotu. Zemědělství a lesnictví a, a extenzivní chov dobytka a tedy eh, spojujeme a samozřejmě také eh, vyrábíme eh, tropické ovoce, ovoce a zeleninu, rýži a další věci. Pokud se na to podíváte, tak přes čtvrtinu naší zemědělské půdy nebo půdy je zemědělsky využíváno a teď pracujeme na efektivnější systému zavlažování. Eh, v současné době se snažíme eh, používat eh, o 25 méně vody zemědělství. V Andaluzii máme také poměrně zranitelný systém, ekosystém, takže musíme se mimořádně starat o jeho mm, důležité je a mm, se, se starat o ten náš ekosystém. A, a také potřebujeme zvyšovat konkurenceschopnost a v neposlední řadě musíme koordinovat ty systémy, které zpřístupňují nebo umožňují přístup k novým technologiím a, a prosazují jejich používání ve všech oblastech. Strategie eh, našeho eh, plánu eh, rozvoje venkova eh, je plně v souladu s horizontem 2020 a náš vlastní program má za cíl především vytvářet pracovní místa. Španělsko má větší rozpočet na rozvoj venkova, než tomu bylo v předchozím plánovacím období. Nicméně došlo asi k 10% snížení u rozpočtu pro Andaluzii. Eh, také zde došlo eh, ke snížení kofinancování eh, ze strany ústřední vlády a, také jsme se snažili mít konkurenceschopnější, nebo plán konkurenceschopnosti, tak aby naši zemědělci byli, no, venkova nebyli konkurenceschopnější. Celkově jsme dotovali 5,4 miliardy eur a vzhledem k hospodářské významu eh, pěstování olejových stromů a výroby oliv, máme pro eh, tuto oblast eh, speciální program, kde jsme investovali 400 milionů eur. A potom tady máme 300 milionový program na program výzkumu a vývoje To je v oblasti regionu Cádiz v Andaluzii. To jsou prostředky z různých zdrojů. To je jedna z oblastí, která nejvíce utrpěla krizí a následnou nezaměstnaností. Pokud jde o pomoc, tak se zaměřujeme na oblast, kde jsou mladí lidé a ženy. A také eh, se zaměřujeme na družstevnictví a na inovace. Pokoušíme se dosáhnout eh, efektivního využívání energií a také dosáhnout určitých přínosů pro životní prostředí. Naší prioritou jsou investice do eh, výrobních aktivit. Přes 680 eh, milionů eur jde modernizace infrastruktury zemědělských podniků a doprovodné infrastruktury. Také hodně investujeme do rozvoje eh, lesnictví. 413 milionů eur eh, jsme utratili na eh, protipožární prevenci. Zaměřujeme se také na ekozemědělství a dále menšími částkami. A díky tomu budeme moci posílit eh, ekologickou výrobu a praxi, která podporuje biodiverzitu. Místní rozvoj, to je naše čtvrtá priorita. A rozpočet na to je vyšší než předtím. Samozřejmě musíme eh, respektovat ty priority v Evropské unii a pokoušíme se mm, tedy obnovovat naše eh, venkovské prostředí a zaměřujeme se na eh, ekologickou, ekologické zemědělství a do toho půjde nebo milion hektarů bude převedeno do ekozemědělství. Také se pokoušíme eh, zlepšit konkurenceschopnost 21% našeho rozpočtu jde právě na toto. To je nějakých 122 milionů eur. Více než 5000 eh, podniků je do to, to, eh, nebo hospodářství je do toho zahrnuto. Dáme 100 milionů na zlepšení venkovských silnic. A potom jsou tady generační změny, tedy předávání eh, hospodářství do, do rukou dalších generací i tady chceme eh, přispět tak, abychom napomohli eh, tomu, aby šlo do zemědělství mnohem více mladých lidí. K eh, rozvoji vyváženějšího potravinářství budeme investovat 300 milionů eur na rozvoj účasti více než 3700 eh, eh, kvalitních výrob, eh, výrobců kvalitních výrobků. Všechno to půjde na propagaci jejich výroby. A budeme se také snažit zefektivnit jejich nakládání se zdroji. Na to budeme dávat nějakých 200 milionů eur. Tam půjde o výstavbu většího počtu zavlažovacích kanálů. A také budeme eh, investovat více do eh, lesu. Potom samozřejmě eh, sociální a místní rozvoj. To je pro nás také velmi důležité. Máme skupinu rozvoje venkova, která na tom pracuje. A nějakých 16 nových pracovních míst by zde mělo být vytvořeno. A um, nějakých 145 milionů eur půjde právě do této aktivity. A skončí v jednotlivých oblastech, takže budeme moci, moci financovat 120 inovačních skupin. 136 tisíc vzdělávacích míst a to pomůže našemu zemědělství obecně. Dále do budoucna budeme směřovat k zjednodušení eh, přímé pomoci, zejména v oblasti eh, trhu s eh, surovinami. Budeme muset mít různé podpůrné mechanismy, které by měly zaručit stabilní podporu Důležité je, aby přitom regiony měly rozhodovací pravomoc v těchto oblastech. Ty vazby mezi eh, teritoriem a sektory jsou eh, velmi podstatné. Samozřejmě zemědělství v Evropě se eh, vyznačuje rozmanitostí výroby A my potřebujeme správnou podpůrčí politiku, tak abychom mohli eh, propagovat naše zboží po celém světě. Já vám děkuji eh, za, toto, eh, za tuto bohatou různorodou prezentaci. Samozřejmě je mimořádně zajímavá. Rád bych vás všechny informoval a všechny následující řečníky bych poprosil, Eh, bych, eh, všem bych eh, chtěl připomenout, že máme 20 minut spoždění. A teď dám slovo Žánu Noelu Gutierovi, který je předsedou Evropského mezinárodního výboru regionálních rady Pédaloir ve Francii, který nám něco poví o rozvoji vysoce kvalitního zemědělství. Monsieur, le président, mesdames. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení zástupci výboru, dobrý den. Především bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost seznámit vás s regionálním rozvojem venkova eh, regionu Pays de la Loire eh, my jsme druhá zem, největší, nejvíce zemědělská oblast ve Francii. Zemědělství je naším bohatstvím a zemědělská politika není politika jako jiná, je ušlechtilá, dotýká se naší historie, našeho kulturního dědictví, má vliv na eh, naše eh, okolí, prostředí, na naše zdraví, na eh, na potravinovou bezpečnost. To, jak víte, naši zemědělci prochází těžkým obdobím a proto je nutné eh, vést politiku pokroku, politiku, která dlouhodobě zajistí, že naše zemědělství bude plně zhodnocené. Potřebujeme politiky, které eh, budou eh, zemědělce vnímat tak, jak jsou, to znamená podnikatele, kteří tvrdě pracují pro to, aby nám poskytli kvalitní potraviny, které respektují životní prostředí tomto směru jsem přesvědčený a nejsem sám, že teritorializace naší společné zemědělské politiky ehm, je významná v oblasti reakce na existující krize. Prostřednictvím svý, své znalosti, znalosti diverzity svých zemědělstvů, kolektivního přístupu naše regiony v Evropě plně eh, odpovídají Eh, cílům druhého pilíře, to znamená eh, rozvoj venkova, rozvoj, eh, ekonomický rozvoj, ochrana životního prostředí a zajištění kvalitních potravin. Pays de la Loire, oblast Loary, vyžaduje Evropu bohatou, diverzifikovanou, Ehm, nepřejeme si nivelizaci z vrchu, kde potom eh, dochází k vedlejším ztrátám, které všichni ignorují. Společná zemědělská politika musí nalézt formu regionální subsidiarity, tak aby se všechny evropské regiony mohly rozvíjet v souladu se svými specifiky, se svým potenciálem, se svojí inovační kapacitou. Už dva roky francouzské regiony mají na starost ehm, programování a zprávu ehm, zemědělského fondu eh, FEADER a e ehm, my jsme se stali skutečnými partnery pro evropské instituce v oblasti SZP. V našem regionu náš program Eh, vycházel z dlouhého období konzultací s naší zemědělskou komorou a s našimi partnery. Dosáhli jsme skutečného koncenzu a to eh, bych rád zdůraznil, protože tento koncenzus původně nebyl ničím samozřejmým. Vzhledem k složitosti mm, těch cílů a problémů a to eh, ukazuje, jak jsou naše regiony právě eh, vhodnou úrovní pro to řešení. Čili zaměřili jsme se hlavně na kvalitní zemědělství a na specifické produkty Ehm, je, eh, eh, soustředí se na zakotvení zemědělství na našem území a na agroekologické cíle. My zaprvé odmítáme postupnou marginalizaci zemědělství, která by byla kombinovaná s se zpracovatelským průmyslem, který eh, se vzdaluje prvovýrobcům. Eh, jsme přesvědčeni, že pokračování zvětšování zemědělských podniků a eh, že to je právě to, co vede ke snižování cen a do, vede nás do slepé cesty a život ukazuje, že máme pravdu. Já nechci popírat eh, eh, eh, exportní cíle našeho zemědělství, ty nejsou v rozporu s našimi tradicí a proto náš region chce v západní Francii zachovat jakýsi výrobní základnu, kde vazba mezi produktem a územím, mezi prvovýrobou a zpracováním i e, zaměstnaností, jak si zachovává ty vazby. Chceme dosáhnout kvality potravin, zdraví a životního prostředí, protože to je požadavek společnosti. Takže ze všech těchto opatření vyplývá, že náš program má za úkol pokrok, konkurenceschopnost a energetickou transformaci. 128 milionů eur eh, a 385, eh, tedy těch 128 milionů eur z evropských fondů, 385 ze státních fondů představuje velkou podporu a eh, Eh, očeká a eh, plánujeme také navýšení dotací pro produkci bez eh, výrobků geneticky modifikovaných a s nízkoenergetickou produkcí a zaměřujeme se na větší samostatnost hospodářských podniků. Toto vyžaduje investice do zemědělských podniků a proto eh, PCAE považujeme za měřítko. 185 milionů představuje zhruba asi čtvrtinu celkového rozpočtu. A ty podpory budou navýšeny o 5% pro mladé zemědělce, protože obnova Generační obnova je stěžejní pro pokračování zemědělství a zachování pracovních příležitostí. Velké úsilí věnujeme agroekologii, 128 milionů eur, to je eh, oblast vyhrazená tedy eko Eh, eh, ekologické ochraně životního prostředí, dále velká eh, částka je věnovaná biologickému a bio, biozemědělství a naším cílem je o rozšířit plochu biozemědělství. My jsme zatím druhá nejvíce biooblast ve Francii. A cílem je výlučně nebo více podporovat také podniky, které podporují agro, agroekologii. A zemědělci, kteří dostávají podpory, se musí zavázat v rámci smlouvy v oblasti agroekologie na základě určité eh, diagnostiky a školení. A také kladem důraz na inovace. Inovace patří mezi průřezové priority evropských fondů, evropské partnerství pro trvalou udržitelnost patří mezi nástroje podpory a apel našeho regionu je financovaný e, právě se zaměřením na větší samostatnost e, producentů živočišné výroby a Eh, naš, s pomocí našich podpor eh, každý zemědělec, ať provozuje jakýkoliv typ zemědělství, může eh, dělat pokroky a chceme, aby tento náš plán regionálního rozvoje vedl k zlepšování kvality zemědělství, které bude respektovat životní prostředí a současně naplňovat potřeby a požadavky spotřebitelů. Jsme přesvědčeni, že budoucnost našeho zemědělství a potravinářského průmyslu právě se opírá o tyto zásady zachování vysoké eh, přidané hodnoty a konkurenceschopnosti evropské produkce. Bardzo dziękuję. Já mnohokrát děkuji. A teď poprosíme eh, o prezentaci pana Nikolase eh, Dobrosoviče eh, z chorvatského regionu Neretvy, rozvoj regionu Dobrovník Neretva, výzva, výzvy a šance v kontextu regionálních fondů. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Iznijet ću vám neke... Dámy a pánové, několik eh, poznámek našich eh, zkušeností pro rozvoj venkova. Oblast Dubrovníku je nejjižnější v Chorvatsku a je především známa díky krásnému městu Dubrovníku. Nicméně většina této oblasti je krajina, kde máme velmi eh, plodné oblasti, kde se pěstuje vinná réva. Toto by se mělo rozvíjet systematicky. Máme za to, že potenciál je veliký. Jejich vývoj byš měl jít směrem propojení tradičních a dalších zemědělských produkcí a propojení cestovního ruchu. Pokoušeli jsme se propojit všechny zemědělské projekty koordinovaným způsobem s tím, abychom zviditelnili naší venkovskou oblast, které říkáme venkovská oblast Dubrovol, Dubrovnik. Využíváme eh, Evropský fondu pro rozvoj těchto projektů. Pokud jde o rozvoj venkova, rád bych eh, zdůraznil šest hlavních komponentů. Vytvořili jsme místní akční skupiny eh, pro rozvoj. Eh, založili jsme tři, které pokrývají eh, celou oblast. Dále máme iniciativu, která se zaměřuje na rybolov. Dále máme strategii pro cestovních ruch která definuje oblast jako jedinou destinaci, kde máme pět klastrů nebo regionů. Rádi bychom vytvořili tematické cesty pro všechny tyto regiony. Za tímto účelem máme všechny podklady. Vytvořili jsme už dvě takovéto tematické stezky pro turisty za pomoci Fondu pro přeshraniční spolupráci s EU. Naše oblast má nejlepší vína, máme strategii pro rozvoj vinařství, je to strategie, která prokazuje, že neděláme dost, abychom propagovali naše vína. Kromě strategie a kromě turistických stezek e, napříč vinařstvími, také propagujeme rozvoj muzea vína. Zároveň jsme zahájili Dobrovnik Festival, což je vinařský festival, kde jsou ochutnávky různé kurzy a návštěvy místních restaurací. Zároveň jsme zahájili iniciativu pro vytvoření nové značky pro trh. Rovněž je naším cílem rozvoj tradičních produktů a urychlit cestu těchto produktů na trh. Spolupracujeme s místními výrobci, identifikovali jsme šest produktů, které jsou tradičního charakteru a které by mohly mít uplatnění na trhu. Tradiční produkty jsou také med, velice kvalitní, kde jsme se snažili získat chráněné označení původu a dále olivový olej, který bychom chtěli e, podpořit v rámci naší spolupráce e, v rámci AREA. Dále máme mandarinky, e, v rámci specializace jsme založili středisko pro citrusy, kde bychom eh, schromáždili i pěstitele mandarinek, citrusů, eh, nakupující eh, a zároveň zástupce vysokých škol, tak abychom mohli propagovat šíření kvalitního, kvalitních E, semínek a podobně. Dále máme zvláštní e, pěstování oystera edlis, což e, je ustřice, kde se ucházíme také o, chráněn, o chráněný původ, chráněné označení původu. Chceme také povzbudit rozvoj malých středních podniků, a rodinných hospodářství v souladu s operačním programem pro rozvoj venkova. Rozvoj venkova je velká výzva. Je to věc, která vyžaduje odhodlání, ale na oplátku poskytuje možnost dalšího vývoje a nová pracovní místa. Ovšem to by nebylo možné bez financování z EU. Bez těchto financí by další podnikatelská činnost byla nekonkurenceschopná a vlastně by ani neměla své místo. Z tohoto důvodu vítáme rozvoj na všech úrovních, zvláště na úrovni Evropské unie a přejeme si větší zapojení na místní o úrovni pro vytváření programu a jejich implementace. Děkuji. Já vám děkuji, eh, pane starosto, za prezentaci. Nevím, jestli dámy a pánové, jestli dostali tu informaci, ale já jsem teď zjistil, že je tady náš přední poslanec v pod předchozích eh, obdobích. uh, skvělá zpráva a předcházela a reformě společné zemědělské eh, politiky a často se cituje mezi vědci i politiky. A myslím, že jsme tak trochu se odchýlili od tvých doporučení, ale byl to kompromis, který byl třeba Eh, uzavřít, takže eh, srdečně vítám a zdravím a poprosím eventuálně. Všichni ho tady znáte, pana poslance. Takže eh, opravdu bych chtěl doporučit zprávu pana Leonela, která předcházela pracím na reformě společné zemědělské politiky, takže opravdu velice rád, že jste tady s námi. Ještě jednou vám děkuji, pane eh, starosto, a teď poprosím o prezentaci pana eh, Richarda Logreda, eh, který je tajemníkem pro venkovské záležitosti, potraviny a životní prostředí ve skotské vládě, takže jsme se posunuli na sever. Máte slovo. Bez mikrofonu. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já jsem ze stejné země jako George a Andy. Děkuji vám mnohokrát za pozvání a děkuji za možnost uvést naší skotskou perspektivu, protože se rád podělím o naše zkušenosti ze zavádění programu pro rozvoj venkova ze společné zemědělské politiky. Zároveň bych vás rád vyzval v tomto výrobu, aby, eh, výboru, abyste maximalizovali výtěžnost tohoto programu a aby váš hlas byl slyšet v době, kdy eh, čelíme velkým výzvám, kdy se jedná o zákaz ruského dovozu a další bariéry na našem eh, trhu, v našem sektoru. Skotsko je dvakrát tak velké jako Belgie, ale má poloviční populace. 98% je venkovské, 18% populace ovšem žije tam pouze. Takže eh, máme tady pastviny, má, proto eh, je dominantní chov dobytka. Jsme, máme velké štěstí, jakožto země máme velmi dobrou pověst za jedny z nejlepších produktů, ať už se jedná o uh, Eh, srnčí nebo whisky nebo hovězí nebo lososa. Máme krásné životní prostředí i vodu a máme vynikající zemědělské instituty a kvalitu eh, našich produktů. Ovšem, Velká výzva pro nás je a možnost, kde instituce EU mohou eh, hrát eh, významnou roli, že při prvovýrobci vlastně jsou vystaveni na milost a nemilost mnoha řetězcům. Jsou to věci, které dominují titulkům v novinách. Naši producenti čelí velkým výzvám. Špatné počasí a vzdálenost od trhu. My máme nej vlhčejší nejmokřejší léto letos za posledních sto let. Čili naši farmáři musí pracovat ve velmi těžkém prostředí, které eh, často eh, pracují v dysfunkčním prostředí a doufám, že váš výbor a EU mohou tyto věci řešit. Členství v EU a eh, společná zemědělská politika zajišťují budoucnost Skotska, ale naši zemědělci mají pocit, že se jim něčeho nedostává. My dostáváme eh, do roku 2019 o, o určitý strop 119 eur, protože my máme určitý strop, kdy Spojené království e, zajišťuje 84% tohoto stropu IPu, nicméně eh, pouze malá část jde do Skotska, takže musím žádat instituce, včetně parlamentu, aby zasáhly a tuto nespravedlnost se snažili řešit. Bohužel nejenom, že máme nejmenší eh, rozpočet z pilíře 1 v té Evropě, ale i z pilíře 2, což nám ovlivňuje neblaze naše schopnosti. Eh, evropský průměr je 6x 12 hm, eur na hektar a nejedná se pouze o alokace. Eh, tak jako mnohé země Často nám situaci stěžuje složitost celého systému zemědělské politiky. Nemůžeme mít takovýto dialog o implementaci, aniž bychom si promluvili o tom, jak je to strašně složité. Takže skutečně já vítám vaší práci jakožto výboru a také nový směr komisař Hogana. Nicméně eh, je třeba, aby tato politika se zjednodušila. Momentálně máme pět různých stupňů auditu, stačil by možná jenom jeden. Pokud bychom se na to podívali, tak eh, eh, snad eh, v rámci kontroly se chopíme určitého doporučení. Ten proces schvalování je velice byrokratický a frustrující pro všechny zainteresované. Jedná se asi 800 otázek, 300 stránek vysvětlení a navzdory tomu eh, naše primární návrhy byly schváleny vlastně nezměněny. Takže je třeba toto řešit, kdy je to potřeba abychom mohli skoncentrovat naše úsilí do správných míst. Peníze pochopitelně musí vydržet nějakou dobu, to znamená, že musíme prioritizovat. My máme pět klíčových priorit. Pochopitelně posílit um, ekonomiku venkova také profitabilní podniky hospodářství, protože jinak budeme podléhat depopulaci, což je velký problém po několika generací, zvláště na ostrovech. Hm, musíme také podpořit zemědělství a lesnictví. Máme tedy omezený rozpočet a zaměřujeme se na nové subjekty, eh, na rodinné hospodářství, zvláště na severu Skotska a na ostrovech. 30 našich farmářů je starších 65 let, proto je třeba podpořit eh, zapojení nových subjektů. Zároveň jsme museli udržet určitý rozpočet eh, pro mm, málo příznivé oblasti, tak, tak to klasifikujeme 85%, v Anglii je to 15%. Pochopitelně toto je velká výzva, protože to se bude revidovat v roce 2018 a musí to být spravedlivě rozšířeno na celou Evropu. Musíme také eh, chránit eh, životní prostředí a musíme sloučit do klastrů v rámci spolupráce eh, jednotlivé subjekty. Dál klimatické změny je naším cílem cílem je vysázet 10 000 hektarů stromů každý rok a musíme tohoto dosáhnout, abychom dosáhli eh, k našich klimatických cílů. Dále máme systém eh, pro efektivu tu hovězího dobytka, abychom snížili emise. V neposlední řadě eh, na venkově jsou dožití lidé, lidé posiluje tyto komunity. Jeden eh, ze způsobů je prostřednictvím digitální propojenosti. Věřím, že konektivita je prioritní pro 21. století. Máme tady nový fond, který eh, nám mm, to pomůže udělat. A máme také velmi úspěšné eh, programy, o kterých už se tady mluvilo, což je tematicky velice významné na příštími programy. Takže všechny tyto programy mají mnoho společného, ale já si myslím, že je důležité využít programu pro místní komunity. Také musíme řešit cíle klimatických změn a také depopulace venkova. V rámci SZP je třeba napravit mnohé. Jsme velmi frustrováni implementací ve Skotsku. Je to velice složité. Přeji vašemu výboru vše nejlepší a to platí pro všechny členské státy. Potřebujeme mít společnou zemědělskou politiku, abychom dostali potraviny na náš stůl ve Skotsku i v celé Evropě. Děkuji. Děkujeme za to. Mnohokrát děkuji za vaši prezentaci která nám byla mimořádně, eh, eh, mě byla mimořádně blízká, protože jsem eh, před mnoha lety byl na univerzitě v Aberdeenu a měl jsem to potěšení poznat trochu zemědělství ve Skotsku a problematiku obtížných podmínek hospodaření. Vzhledem k té rozmanitosti zemědělství v Evropě musíme toto eh, zohledňovat v eh, nástrojích společné zemědělské politiky, protože to eh, zemědělství si vyžaduje různé náklady a různé formy podpory. To vyplývá z různých podmínek, ve kterých se nachází. Takže vám ještě jednou děkuji a teď poprosím paní Patricie de Klerk, která je zástupcem šefa kabinetu zemědělství Ebro eh, rybolov a venkov eh, na ministerstvu pro eh, životní prostředí, přírodu a zemědělství ve vámské vládě. A já se omlouvám, říká pan předseda. A tak místo paní eh, Klerk eh, pohovoří pan a eh, vás, ale každopádně máte slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, já jsem velice rád, eh, že mohu být na tomto slyšení o regionální implementace eh, společné zemědělské politiky. Více než kdy předtím ta obtížná situace, kterou on, které náš sektor teď čelí, ukazuje, že silná společná zemědělská politika je nesmírně důležitá Trh eh, je eh, volatilní a to působí velké problémy zemědělcům, zejména a eh, rodinným zemědělcům, kteří stále představují přes 90 všech tedy pardon, všech vlámských v hospodářství. A reagovat tržně je velký problém pro naše eh, zemědělce. Eh, zemědělci jsou ostatně eh, jenom jedním z aktérů v celém potravinářském řetězci a proto společná zemědělská politika s důrazem na posílení pozice evropských zemědělců je podle našeho názoru tím správným směrem, kudy se vydat. Silná a pozice výrobců jim pomůže dostat Eh, správnou cenu za jejich výrobu a z výrobky a snížit jejich rizika. Kromě všech těch eh, ekonomických záležitostí eh, vidíme také to, že zemědělský sektor se neustále vyvíjí. Nové techniky a nové postupy se vyvíjejí v reakci na nová společenská očekávání. Inovace a, rozvoj a poznání jsou eh, ústředními eh, koncepty. Modernizace a inovace jsou eh, důležité pro to, aby hospodářství mohla vyrábět trvalé udržitelným způsobem. Po intenzivních konzultacích se všemi zainteresovanými stranami se frámská vláda zaměřila na čtyři strategické, strategická témata v nových programech rozvoje venkova. Za prvá a s podnícení zakládání podniků a mladými eh, zemědělci, potom investice do vzdělávání, za třetí eh, zvýšení odolnosti eh, zemědělského sektoru, jak po hospodářské, tak po ekologické stránce. A za čtvrté posílení životoschopnosti zemědělských oblastí. Myslíme si, že mu věříme, že druhý pilíř společné zemědělské politiky je eh, silným eh, nástrojem, který nám pomůže eh, připravit se na budoucnost a proto jsme se rozhodli stále častěji posi, nebo postupně posilovat ten druhý pilíř desetiprocentním transferem z prvního pilíře. Několik příkladů těch nejdůležitějších opatření v našem programu rozvoje venkova. Zakládání eh, organizací eh, výrobců a mezioborových organizací eh, ve všech zemědělských sektorech v Lámsku, kromě ovoce a zeleniny. To jsou sektory, které jsou teď už velmi dobře organizované v našem regionu. Organizace výrobců jsou skvělým nástrojem, jak zlepšit vyjednávací pozici zemědělců v zemědělském řetězci. Proto se domníváme, že v budoucí společné zemědělské politice po roce 2020 bude eh, pomáhání eh, těm eh, výrob, organizacím výrobců se organizovat ještě více, bude správnou cestou, kudy se vydat. Jedině tak se budou moci vypořádat s nestabilitou trhu. V našem programu rozvoje venkova se také zaměřujeme na podporu investic. Domníváme se, že správná investice vyřeší celou řadu výzev jedno. Moderní společnost eh, si toho od zemědělců vyžaduje hodně. Ekologii, kvalitní potraviny, pohodu zvířat a tak dále. A mm, proto podporujeme celý eh, seznam investic, eh, který je zaměřený na tyto požadavky. Trvalá udržitelnost investic ve všech aspektech určuje, jestli investiční projekt je možné vybrat pro podporu nebo ne. Také eh, eh, agroekologická eh, mm, ekologické programy jsou považovány za důležitou součást našich programů. Máme tady základní eh, závazky, to znamená trvalé udržitelné způsoby eh, eh, obhospodařování, například uplatňování feromonů v výrobě ovoce nebo správný způsob orání a takové ty závazky na vyšší úrovně, jako jsou ty věci, které se týkají kvality vody a půdy, které jsou uplatňovány tedy jenom v některých oblastech. Podpora malým zemědělcům a jejich vzdělávání je velice důležitá, jak jsem říkal na začátku. Každý rok eh, klesne počet zemědělců o 4%. A tady je důležité, abychom podpořili ty mladé zemědělce, eh, kteří eh, pořád chtějí vyvíjet činnost zemědělství. Vidíme, že tito noví zemědělci potřebují spoustu kapitálu, aby mohli začít podnikat, zejména v prvních letech. Aby mohli začít podnikat eh, eh, a konkurovat eh, v globálním prostředí. Proto oproti předchozímu programovému období jsme snížili tu nástupní úroveň tak, aby více mladých zemědělců mohli z této, mohlo z této pomoci čerpat letos. To je tedy eh, jenom takový, eh, taková ochutnávka eh, všech našich programů, které nabízíme. Hovořil jsem také o přímé státní pomoci malým zemědělcům. Když máme programy na rozvoj venkova, tak hlavním těžištěm naši, našeho programu rozvoj venkova je stále zemědělství. Myslíme si, že ZP musí dávat zemědělcům na výběr z celé škály opatření. Opatření, která nejenom prohlubují jejich konkurenceschopnost, ale eh, zaměřují se také na eh, kvalitu životního prostředí. Zemědělci v Evropě čelí velkým požadavkům a musí dostávat eh, na trhu příslušnou eh, hodnotu podpora. A ze strany EZP, aby si uchovali tuto pozici, je eh, eh, v tou správnou cestou. Děkuji. A tímto, říká pan předseda, hm, jsme uzavřeli první panel o problémech s rozvojem venkova s eh, přihlednutím eh, politiky soudržnosti. Hovořím tady o politice soudržnosti, protože často eh, připomínáme, že příliš málo z politiky soudržnosti jde právě na rozvoj venkova. Rozvoj venkova nebo venkov mm, má přitom 90% území našich zemí. A když hovoříme o teritoriální soudržnosti, tak to je velice důležité pro eh, hospodářskou soudržnost. A odtud je tedy podstatné mm, eh, je tedy eh, politika soudržnosti velice důležitou důležitým kontextem pro eh, společnou zemědělskou politiku. A my eh, eh, tady teď budeme moci položit otázky našim hostům. Já bych vás poprosil, abyste, aby to byly otázky, ale omezili své komentáře, ale možná, že to bude nezbytné, abyste je vyjádřili. Takže jako první se hlásí pan poslanec Ropé. Máte slovo. Ropé. Ačiū pirmininkě, už galimybę pasakyti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost klást otázky. Hovoříme o velice důležité otázce rozvoj venkova je zásadní. A v tomto kontextu v souvislosti se zemědělstvím je to důležité také z pohledu tedy zemědělství, lesnictví a tak dále. V uplynulých letech se situace nezlepšovala v této oblasti. V jednotlivých členských státech je situace, řekl bych, kritická. My dnes hovoříme o eh, spravedlivých eh, podmínkách usídlení, ale když se třeba podíváme v Pobaltí, v, v Lotyšsku, v, v různých zemích, máme další problém a eh, to je červenka. A my musíme také eh, mluvit o farmách, kde lidé používají své právo k zemi, dostávají různé platby, ale oni na tom venkově nežijí a mají eh, a, a nepřispívají k rozvoji venkova. Dnes 80 Eh, farmářů v Evropě starších 60 let. A také víme, že mladých farmářů není tolik a mladých lidí, kteří by šli do zemědělství. A s tímto vědomím musíme přijmout eh, rozhodnutí, tak aby se změnily podmínky pro usídlení a usazení musíme podporovat družstva, ale to je dlouhodobý proces. Takže možná bychom měli uvažovat i o nějakých dočasných opatřeních a přijímat rozhodnutí tak, abychom mohli zajistit správný rozvoj venkova a spravedlivé příjmy, tak aby se z toho lidi mohli uživit. Bardzo dziękuję. Děkuji. I pan Smith. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, rád, že kolegové přišli a zejména eh, vítám eh, Richarda Lochada, mého krajana. A, a opravdu musím složit poklonu před tím, co dělá pro skotské zemědělce. Hovoříme tady o technické eh, implementaci eh, SZP v eh, různých územích. A přesně to tady musíme dělat. My tady stanovujeme široký rámec pro EZP, ale problém máme kolikrát s tím zamýšlet se nad tím, jak je to implementováno a auditováno. A na to mám konkrétní otázku. Ale každopádně bych vás všechny se chtěl zeptat. Hovořili jste o těch eh, prostředcích, které Skonsko nedostalo, které, bylo přiděleno, které byly přiděleny do Velk- eh, Británie, ale eh, bylo to rozděleno nějak jinak. Do jaké míry mají vztahy orgány z EU s jednotlivými regionálními úřady v EU e při rozdělování těch prostředků? Brian Park tady před několika měsíci přišel s plány na zjednodušení a Eh, ta, ten problém s pěti úrovněmi eh, eh, auditů, to opravdu rozčiluje naše farmáře v Skotsku. Jaké, jak řešíte to, ty audity, které vytvářejí více papírování a nepřinášejí takovou hodnotu? Pokud je odbourávání byrokracie, jsou to tady takové ty nekalé praktiky v dodavatelském řetězci potravinářském ale eh, měli jsme tady zprávu o kolegyně Mayrid, ale eh, bylo by dobré asi opravdu podporovat eh, organizaci výrobců, abychom, aby tedy byli určitou protiváhou na tom trhu. U nás ve Skotsku se to docela daří. Mohli byste nám každopádně uvést vy nějaké příklady také? Děkuji vám. Já vám také děkuji, eh, paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala kolegům panelistům a blahopřeji zvlášť poradkyni pro zemědělství z Andaluzie, Carmen Orti, ta pochází z mého regionu a prezentovala program rozvoje venkova mého regionu. Mám několik připomínek a otázek. Není to adresováno nikomu konkrétně, ale zajímá mě, co si o tom myslíte, třeba ne všichni nutně, ale prostě někteří z vás aspoň. Venkovské oblasti narážejí na vážný problém a to je pokles obyvatelstva. Pocházím z Andaluzie. Tam se podařilo venkovské obyvatelstvo poměrně dobře udržet, ale nebrání to prostě eh, útěku nebo úniku obyvatelstva do měst a na pobřeží. V případě Andaluzie jsme se snažili přijímat kroky, schom udrželi venkovské obyvatelstvo na místě. Takže se chci zeptat, jak podle vašich zkušeností, jaká opatření dokáží nejlépe, ne v tomto programu, protože ten je teprve krátký, ale z minulosti, která opatření mají nejlepší vliv na to, aby nedocházelo k vylidnění venková. A co se týče mladých lidí, my nedokážeme přilákat dostatek mladých lidí do zemědělství. Myslím si, že to je otázka dotací. Ona už existuje, dotace v rámci prvního pilíře, ale není to jenom o dotacích. je třeba, aby se této profesi dostalo lepšího uznání, aby tam byly vidět výsledky, aby bylo, aby e, bylo uznáno, že zemědělství je důležité. Ono zatím to není obor, který by lákal mladé lidi. Tak by mě zajímalo, jaká opatření přijímáte. Chápu to tak, že všichni nebo téměř všichni přijali v rámci toho druhého pilíře specifická opatření pro mládež. Takže jaká specifická opatření přitáhnou mladé lidi do tohoto odvětví? A konečně v rámci reformy SZP, já si myslím, že SZP je příliš byrokratická, plně souhlasím se skotským kolegou a ráda bych řekla, že jsem moc ráda, že se radujete, že jste členy Evropské unie. Teď musíte ještě přesvědčit Camerona a všechny angličany, že tady mají být. Takže tato společná zemědělská politika, myslím, naprosto ignoruje eh, živočišnou produkci a zemědělce, kteří se jí věnují. A to je problém. Nevím, jestli v rámci druhého pilíře jste také přijali nějaké opatření ve prospěch chovatele Jár. Děkuji, pan Jár. Děkuji, pane předsedo, a děkuji ještě jednou řečníkům. Já jsem si zapsal, ono to bylo poměrně impozantní, eh, toho, to, co všechno ve druhém a, eh, a, eh, pilíři se může odehrávat. A, Protože pro mě venkov vždycky znamená rozmanitost, eh, může, může tam přihlížet k eh, regionální zvláštnostem, specifikům a podle toho dělá programy. Ale v té souvislosti mám čtyři otázky. Ta první. Podle vás eh, měl by ten druhý pilíř byl ještě, být ještě lépe vybaven? Mělo by tam být ještě víc peněz na něj, když to řeknu rovnou? To znamená, že ty peníze potom přijdou z prvního pilíře ovšem. Myslíte si, že by to tak mělo být? Potom druhá otázka spolufinancování druhého pilíře. Tam se neplatí všechno ze 100% se evropských prostředků. Členské státy musí si také přispět. Myslíte si, že ty úrovně spolufinancování jsou v pořádku? nebo by eh, ta přijímaná opatření měla být nastavena jinak. Hovořím se, eh, eh, víme o opatření, která jsme svého času vedli, měli a Bavili jsme se o, opatření, kde Evropa platí 100%, 100% 75%, anebo také, kde se to platilo jenom z 50%. Takže nestojí za to se nad tím zamyslet. Třetí otázka. A tzv. spektrální pracovníci. Hmm, myslíte si, co by se mělo ještě eh, financovat v rámci druhého pilíře, co se nesmí teď? Dávám eh, příklad. Dlouho se tady hovořilo o cenách mléka a o mléčném hospodářství. Jak můžeme mm, mléční výrobců, mléčné výrobce, eh, výrobce mléka podpořit? Když to neuděláme ve druhém pilíři, protože tam jsou ekologické programy, tam musí eh, nějaký zemědělec eh, hospor, hospodařit extenzivně, ještě eh, výrobce mléka je intenzivní zemědělec. Takže mléční skot ve druhém v pilíři, no tak to je prakticky nemožné u nás, protože tam je příliš mnoho zvířat na hektar, jak to vidíte vy. A poslední otázka, odbourávání byrokracie. Co si myslíte? Měli byste eh, tři věci možná, eh, které by byly důležité pro eh, odbourání byrokracie? A je třeba měnit nějak legislativu, nebo si myslíte, že se to dá zvládnout v rámci stávajících zákonů? Ptám se proto, že tady na výboru teď vedeme debatu s komisařem, ten chce také odbourat byrokracii, to jsme rádi, ale Zároveň on říká, že chce odborá byrokraci v rámci stávající legislativy. Tak, děkuji. Děkuji, eh, paní poslankyně Petr. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja sam željela samo čestitati. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěla poděkovat všem panelistům za jejich práci a za rozvoj venkovských oblastí v jejich zemích a regionech. Jsem moc ráda, že jste nám mohli ukázat eh, tady řadu pozitivních příkladů, zvlášť zdravím pana Dobroslaviče eh, z oblasti Dubrovníku Neretva v Chorvatsku my jsme ten program rozvoje venkova zahájili teprve před eh, pár měsíci po vstupu do Unie, je to opravdu nedávno. A vývoj předchozí vývoj je právě výsledkem úsilí tohoto regionu ještě před vstupem do Unie oni požádali o prostředky z dalších fondů a dnes tedy Chorvatsko eh, aplikuje eh, tuto politiku rozvoje venkova a my dnes můžeme na základě došlých reakcí využít zkušenosti, mm, které máte v naší zemi. Pan Des. Děkuji, pane předsedo. Bylo zajímavé slyšet, jak eh, se eh, reforma zemědělské politiky dělá v regionech. Eh, skotský zástupce správně hovořil o byrokracii. Cílem parlamentu nebylo vytvořit tolik byrokracie, ale tím, že screening byl přesunut do prvního pilíře a ta opatření, Eh, už jsou, eh, eh, je třeba tedy převést do druhého plíře a tam je přeskoumávat i proti dvojité podpoře, tak je to větší byrokracie. Já jsem byl proto, abychom 20% přesunuli z prvního do druhého a všechna ekologická opatření financovali v rámci druhého pilíře. Tím pádem by to bylo mnohem méně byrokratické, ale proto tady nebyla politická velikost. Ani ve své frakci jsem se neprosadil. Myslím si, že eh, přesně eh, tímto bychom bývali dostali něco mnohem flexibilnějšího, protože eh, Evropa je příliš odlišná na to, abychom řekli, že tři opatření na zazeleňování jsou vhodná všude. Finsko se prostě liší od Sicílie. A, a Měli bychom bývali eh, to mnohem eh, méně složité, možná se nám to podaří ještě eh, během toho průběžného hodnocení skorigovat. Já bych každopádně rád slyšel vaše názory k tomuto problému. Děkuji, pan Flanagan. Děkuji mnohokrát, to bylo velice zajímavé. Je dobré si vyslechnout, co se děje v ostatních koutech Evropy a jak se pomáhá venkovu. Měl jsem tu možnost žít v Andaluzii po dobu 6 měsíců, je to už docela dávno. Pak jsem také žil v Bavorsku. Jedna věc eh, Přestože jsem hrdý na euroskepticismus, můj skepticismus. tak mě zaráží počet lidí od nás, kteří si stěžují na přílišnou byrokracii. Ale když je přivezeme sem, tak pak zjistíme, že je to naše vláda, která se nás vždycky zeptá, chcete, abychom skákali, řekněte, jak vysoko. No, mě by zajímalo, jestli něco takového se děje i v dalších zemích v Evropě, protože je eh, vhodné obvinovat Evropu, ale pokud Evropa není na vině, tak pojďme eh, si najít někoho, koho bychom obvinit měli, protože to už je polovina problému vyřešena. Děkuji a nyní si vyslechneme odpovědi. Abychom to zjednodušili. než bychom mohli pohovořit o rozdělení eh, kompetencí eh, mezi eh, unii úrovní a úrovní zemí. A regiony jsou vlastně vykonovatelem všech těch dohod. Mají částečný vliv na druhý pilíř, ale to také platí pro otázku skladování tedy vytváření programu. Takže regionální situace je velmi obtížná a ne všechny otázky můžeme směřovat na regiony, protože o tom rozhoduje prostě někdo jiný. Já bych vás každopádně poprosil všechny, eh, abyste eh, všichni zkusili zareagovat za dvě minuty. A, a Poprosím, aby eh, vždycky odpověděl někdo z jiného regionu na ty, eh, na ty konkrétní eh, dotazy. A ne každý musí samozřejmě reagovat na každý dotaz, protože ta různorodost je tady opravdu veliká. A, a ta, ta, ty vaše prezentace byly poměrně bohaté, protože každé máte, všichni, všichni máte různorodé zkušenosti z vašich regionů a bylo určitě dobré rozhodnutí vyslechnout eh, si eh, vaše myšlenky, protože to nás jistě velmi obohatí. Tak, pane ministře, eh, já vás teď poprosím, abyste dodržel svoji řečskou dobu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Ráda bych poděkovala všem řečníkům. Myslím, že ta diskuze byla velmi zajímavá. Je pravda, že bychom často potřebovali mít diskusi více monotematickou. A co se týče přesunu prostředků mezi prvním a druhým pilířem, to by si vyžádalo, myslím, opravdu důkladnou diskusi a bylo by také potřeba zjednodušit všechny administrativní postupy, to s tím souhlasím a děkuji poslankyni eh, eh, od nás eh, z Andaluzie. To, co říkala, je opravdu zásadní otázka. Ona mluvila o tom, jak udržet populaci na venkově a to jde, myslím, nad rámec kompetence zemědělského výboru, protože to je diskuse, která nás dostává k celé problematice udržitelnosti na planetě a to je diskuse, která si zaslouží prohloubit. A samozřejmě přilákat mládež, to je zásadní pro všechny regiony, a i v Andaluzii je to pro nás priorita. Teď otázka zní, zda jsme schopni nabídnout těmto mladým lidem pracovní příležitosti v, v, v zemědělství, které by bylo efektivní a konkurenceschopné. Děkuji. Um, ik zal eerst ingaan op de vraag over Já nejdříve eh, k té otázce uh, uh, v organizací výrobců. Konstatujeme, že v současné době jsou eh, dvě, eh, dva problémy, eh, se kterými jsou konfrontováni naši zemědělci. V konkrétních sektorech, v některých sektorech zatím nejsou zemědělci zvyklí na tržní produkci, jako je mlékárenství. Tam přesně máme ruské embargo, recesi v Číně a celková poptávka klesá a zároveň naši zemědělci vyrábějí stále více, protože od té doby, co eh, byly zrušeny mléčné kvóty. Druhý program, eh, problém je, že zemědělci jsou na začátku potravinářského řetězce. A jsou to ti, kteří berou cenu podle ekonomie. Oni přijímají cenu, kterou eh, je ochoten někdo jiný nabídnout za jejich produkt. Oni ji netvoří. Čili jak ten eh, problém můžeme eh, vyřešit? Eh, Jsou to organizace výrobců, protože ty mohou udělat objemové dohody s odběrateli a tím mohou lépe doladit úroveň poptávky a nabídky. Také Eh, tímto mohou jednotliví výrobci eh, být zorganizováni tváří v tvář eh, potravinářským řetězcům a velkým přeprodejcům. Potom jste tady hodně hovořili o těch gaučových zemědělcích, ne, těch neaktivních zemědělcích. To je zajímavé. Protože od roku 2015 je tady ten koncept aktivního eh, zemědělství. Ono je příliš eh, brzo ještě na to, abychom hodnotili, jestli ta opatření, která eh, v rámci GLB byla při, tedy přijata a jsou už účinná a spíše to budeme hodnotit až někdy v roce 2017. Potom generační výměna, to je samozřejmě velice důležité. My jsme svědky například u nás v regionu, že Počet eh, zemědělců eh, klesá o 4% ročně. Eh, spousta starších zemědělců nemá nástupce, takže to nevypadá do budoucna, že by to bylo lepší. Co proto děláme? Všechny možné prostředky, které jsou vyhrazeny v prvním, jakož i v druhém pilíři, používáme jako region maximálně v prvním pilíři nabízíme možnost podpory extra malým zemědělcům v rámci druhého pilíře. Dáváme eh, podporu na rozjezd eh, malým podnikatelům. Je vais, je vais faire bref. Já budu stručný. Ale těch otázek byla hrozná spousta. Především si myslím, že tam ta vazba mezi prvním a druhým pilířem, ta se řešit bude muset. Třeba v rámci diskuse o budoucí společné zemědělské politice po roce 2020. Takže já bych spíš měl tendenci posílit druhý pilíř, ale to je poselství z jednoho regionu. Každopádně je potřeba vymezit to, co patří do takové strategické ochranné vize harmonizace na úrovni e, Evropy, to se může týkat prvního pilíře a regulace trhu, a na straně druhé ten mm, prvek efektivnější subsidiarity, jak řešit tedy některé krize a stanovit některé perspektivy na území určitého relevantního regionu. Region je, myslím, relevantním územím. Dopoledne jsem se setkal s Toskán, se zástupci Toskánska, eh, kde řídí platby z prvého, prvního pilíře a mají mm, jaksi celkový přístup k těm celkovým platbám. Je to možná cesta, jak to zjednodušit. My jsme tady hovořili o složitosti těch postupů, takže to možná taky je řešení. Ještě se vrátím k situaci v mém regionu, ale třeba to platí i jinde. Tím, že my dnes můžeme Eh, hospodařit eh, decentralizovaně s tím naším regionálním projektem, nám umožňuje eh, jak si nepostupovat z hora dolu, ale vyloženě vytvořit vlastní politický program s celou, s celým, se všemi subjekty v oboru. A myslíme si, že by bylo dobré vytvořit vyloženě odvětví, ve kterých by byly dohromady výrobci zpracovatele, eventuálně distributoři. Existuje to třeba v zámořských územích, v Nareujonu, to už existuje 40 let, kdy prostě si všichni sednou kolem stolu a v rámci specifik toho regionu oni mohou jaksi předcházet eventuálním krizím a e, dosáhnout excelence. Protože celý smysl té naší rozpravě také o tom, aby kvalita našich výrobků nás odlišila, aby nás odlišila na vývoz, abychom posílili konkurenceschopnost. A ještě k těm mladým zemědělcům. Napříč všemi opatřeními zvyšujeme podporu mladým zemědělcům a myslím, že je potřeba zajistit zhodnocení profesí. A zhodnocení profesí to je prostřednictvím zemědělských komor a podobně především prostřednictvím různých programů na našem území. Takže důležitá je ta decentralizace, která zajišťuje věcí efektivnost naší zemědělské politiky. Pane starosto, máte slovo. E, evo, já bych e, prokomentíral. E, já bych rád uvedl několik poznámek ohledně vylidňování venkova. Bohužel platí to i v Chorvatsku, i v našem regionu konkrétně. Stěhování obyvatelstva do měst je aktuální problém a musíme to vážně řešit. Jediný způsob, jak zastavit vylidňování venková, a jediný způsob, jak eventuálně tuto populaci vrátit na venkov, je rozvoj venkova. Efektivní a dynamický, jak jsme o tom hovořili. A my tady, panelisté, a všichni tady ve výboru, v parlamentu. Je to naším úkolem, naším společným úkolem náš všech. Děkuji paní Partýr za její otázku. Ano, už dlouho pracujeme na eh, projektech rozvoje venkova, už v minulosti jsme na tom taky pracovali. Eh, využili jsme předvstupní fondy a teď doufáme, že prostřednictvím operačního programu ten proces nejenom prodloužíme, ale urychlíme. A s operačním programem my jsme začali, na začátku té aplikace se vyskytly nějaké problémy, ale my doufáme a jsme přesvědčeni, že jsou překonatelné a pak uvidíme, co bude přesně potřeba. Bardzo dziękuję. Zamyka. Děkuji. A teď pan Rochet. Thank you. Děkuji. Několik poznámek. Vztah mezi pilířem 1 a 2. Pilíř eh, jedna je nadále velmi těžký eh, provádět, těžko se to vysvětluje veřejnosti. Musíte to napravit, nebude to udržitelné. Proč? Protože zaměstnáváme stovky státních úředníků a utrácíme stovky milionů eur za tímto účelem. Je to určitě něco, co by se dalo vynaložit lépe. Není to zacílené, máme tady celou řadu eh, farmářům, vy tomu říkáte farmáři na gauči, my říkáme pantoflový ve Škotsku a to rozhodně nebude pro naší veřejnost přijatelné. Takže eh, pilíř jedna prostřednictvím pilíře dva, to znamená, eh, je třeba se nad tím zamyslet do budoucna a zdá se mi, že někteří se snaží zabít pilíř jedna, aby to bylo tak náročné, že to jednoduše zlikvidujeme. Takže se musíme uh, Eh, dohodnout, zdali tady nějaká role pro pilíř jedna je. Za druhé, ziskovost. Jak už jsem na úvod říkal, prvovýrobci jsou na nejslabším místě řetězce. To znamená, že jsou navázaní na další části toho řetězce. Do té doby tam budou protesty, problémy, budeme o tom číst v novinách, budou eh, vydáni na milost nemilost ostatním částem tohoto řetězce. To znamená, že jim musíme dát do rukou určitou sílu. Dále, rozvoj venkova. To není pouze farmářství a zemědělství. Eh, digitální propojenost, to je zásadní. Pokud to nebudeme mít řešení. Pokud nebudou všichni mít přístup k internetu, ať je to eh, v údolích či na horách eh, oproti eh, městům, tak to bude těžko udržitelné. Tato populace mládež bude chtít venkov opouštět jinak se nám podaří tam lidi udržet a bude se ekonomika nadále rozvíjet. Takže dámy a pánové, Tímto skončíme eh, tento panel a poděkujeme našim panelistům a poprosíme tedy o eh, výměnu řečníků, ale já mezi tím řeknu dvě věci. My dáváme eh, stále více věcí na ekologické věci než na rozvoj venkova. Nejlepší hospodář jsou místní úřady, regionální úřady, protože oni dobře vědí, kam co dát, jaké prostředky. A potom za třetí, Rozvoj eh, venkova eh, určuje úroveň životní tamního obyvatelstva. Když bude do dobré podmínky, bude větší eh, šance, že tam zůstanou lidé nebo se tam budou vracet. Každopádně vám děkuji v tuto chvíli a v tuto chvíli zahájíme druhé zasedání, takže vás poprosím. Já se a omlouvám, že vás tady tak eh, honím. Teď vás prosím, eh, poprosím pana Sorise, pana Šmita, paní Fortén, mm. pana eh, Rossiho. teď se budeme eh, zabývat eh, společnou zemědělskou politikou. Państwa, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy dyskusję wracając do drugiego filara. Także dámy a pánové, teď se vrátíme opět k prvnímu pilíři. Už jsme se tady na ně hodně ptali. Takže bude dobré eh, se eh, na to eh, zaměřit během následujících prezentací a hned se pusme do tohoto panelu. panelu, než je tady pan Stanislav Soris, který je vicemaršálkem v Malopolsku Tohle je v jeho východní části Polska. To je velký, pěkný region. Já z něj také pocházím. A pan maršálek bude hovořit o, o omezené roli regionů v tvorbě eh, národního programu. Prosím, dodržte řečnickou dobu. Já vám děkuji. Eh, dámy a pánové, pan předseda už eh, ve svém vystoupení eh, říkal, že že ta německá, že ta politika je velice různorodá v Evropské unii. A já řeknu ještě dále, že zemědělská politika se také liší, pokud jde o členské země, uvnitř tedy členských zemí. V jižní části Polsku, Polska je pět regionů, Eh, mm, eh, to jsou hodně eh, lužní lesy a, a hodně to ovlivňuje charakter zemědělství a velikost hospodářství. A je to tam poměrně rozdrobené, ten agrární model, a je potom jinak přistupovat k modelu financování, tak abychom ty prostředky nastavili tak, aby v co největší oblasti eh, eh, jsme dosáhli eh, hospodářského efektu. A ty regiony jsou odpovědné za hospodářský rozvoj. Podpor a konkurenceschopnosti zemědělství jak pokud jde o fyzické osoby, tak pokud jde o působení v oblasti klimatu a regionální vyváženost tvorbu pracovních míst. To jsou hlavní e, cíle společné zemědělské politiky. E, I e, místní úřady hrají úlohu v jejím naplňování. Ty odpovídají za hospodářský a společenský rozvoj svého teritoria. Když Polsko vstoupilo do Evropské unie, tak vesnice a malá města byla, byly zapojeny do utváření nástrojů pomoci a díky tomu eh, bylo moci realizovat eh, spoustu plánů, které bez vnější pomoci by eh, měly sotva šanci na realizaci. Hovořím tady o roli samozprávy a ve vojvodství. A, například v rámci implementace programu rozvoje venkova. Eh, chtěl bych poukázat na několik aspektů, eh, které souvisejí s tím eh, programem a potvrzují omezování role polských regionů v tvorbě politiky rozvoje venkova. Za prvé je tady nedostatečná možnost realizace regionálních programů rozvoje venkova. U nás v Malopolsku jsme pro eh, článek 6.2 eh, nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 1305 ze 17. prosince 2013 ve věci eh, podpory rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu, která, který je pro regionalizaci toho rozvoje regionálního, rozvoje venkova tedy. V rámci prací na programech eh, eh, na léta 2014 až 2020 jsme poukazovali na to, jak je nezbytné regionalizovat eh, toto. Takový mechanismus by byl velice adekvátní vzhledem k situaci jednotlivých regionů. Taková možnost už vyplývala z toho změněného nařízení. I v oficiálních dokumentech byly Mm, zmiňovány postuláty, eh, které se týkaly eh, prohloubené eh, regionalizace. Jednotlivé regiony se hodně liší z hlediska přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a zohlednění těchto odlišností v jednotlivých nástrumentech, tedy mm, nástrojích a podporách by bylo vhodné vzhledem k tomu, aby se komplementárně mohl rozvíjet celé vojvodství. Decentralizace eh, ovšem eh, byla eh, odmítnuta a samozprávy vojvodství byly omezeny na pouhou implementaci. Také v období 2007 až 2013 i v období 2014 i 2020 tam tou řídící institucí je ministerstvo byl eh, tím pádem eh, zachován centralizovaný program, eh, charakter programu. Potom je tady druhá, druhý aspekt. Decentralizovaná fungování programu. V programu rozvoje venkova 2014 až 20 samozprávy budou implementovat příslušné aktivity, jako je celování parcel, obnova sídel a program LEADER. Samozpráva v Malopolska eh, chtěla eh, mít na starosti ještě větší eh, rozsah implementace těchto programů a, a, a zde šlo zejména o aktivity, které byly v souladu s aktivitami v regionálních programech. Tam, kde dochází ke kontaktu s podnikateli nebo se samozprávou i e, z hlediska e, věcného by e, samozprávy by měly být implementujícími orgány co nejšířeji. Tento návrh byl také odmítnut. Potom je tady třetí aspekt. Vliv regionu na výběr projektu. V letech 2014 až 2020 se také změnil způsob, jak regiony stanovují kritéria, která jsou důležitá pro výběr eh, projektů na financování. Doteď to stanovalo voje, vojvodství, oznamovalo to eh, před eh, danou výzvou a obecně byl, tedy v současné době byl zaveden závazek toto oznamovat na centrální úrovni. To znamená, že ty konkrétní požadavky jsou zapsané v výnosech ministerstva. V tomtež případě, kdy samozpráva a vojvodství bude chtít změnit regionální kritéria pro danou operaci, bude nezbytné eh, změnit eh, celostátní eh, nařízení. Asi si dokážete představit, jak to vypadá a v praxi takové řešení něco takového představuje asi jedna třetina tato a všech třetinu kritérií, eh, podle kterých se to posuzuje. Omezování eh, role regionů eh, se také ukazuje omezování prostředků. Ty prostředky rozdělené mezi jednotlivé vojvodství jsou rozdělovány mezi horizont, podle horizontálních kritérií. Jednotlivé regiony zemí se liší navzájem a, a ty stávající rozdíly měly být zohledněny. Regiony byly ovšem zbaveny možnosti přesouvání prostředků mezi jednotlivými typy aktivit v rámci jednotlivého programu. Taková svoboda by byla ovšem patřičná. Vzhledem k tomu, že je tady možnost financování příslušných Eh, programu Závěrem bych eh, řekl, že eh, je tady jednoznačně centralizovaný program rozvoje venkova, omezený, omezení úlohy vojvodství na implementování pouze některých aktivit a minimální podíl regionálních kritérií při výběru žádostí. A je tady také omezení e, možnosti stanovování e, e, harmonogramu konkurzu v rámci těch programů. Výsledkem nebo reakcí by měla být zvýšena decentralizace, protože jedině tak můžeme přesněji a účinněji Eh, nasměrovat eh, evropské prostředky a zároveň eh, zohlednit specifika jednotlivých regionů. Bardzo, bardzo děkuji, ale oczywiście te rozstrzygnięcia... Já mnohokrát děkuji. Ta řešení, o kterých hovořil pan Maršálek, probíhají také na úrovni zemí a ne na úrovni jednotlivých zemí, pokud jde o podíl těch prostředků. A za druhé, když jsem z Maršálku stanou ministři, tak přemýšlí prostě, přemýšlí prostě jinak než maršálkové. Až někdo z vás z regionu se stane ministrem, tak bude to prostě vidět jinak, než když jste maršálky. To je prostě problém, do jaké míry decentralizovat. Ale to, co už jsem říkal dříve, zdůrazňuje jenom, že čím níž, tím lépe se hospodaří s penězi. Ty peníze jsou, peníze jsou vystavené větší kontrole. A teď eh, eh, pan Konrad eh, Schmidt z Bavorského ministerstva. Máme tady Bavorsko vzhledem k rodinné politice. já se dívám směrem na pana Dese. Ten nám tady pořád povídá o tom a Bavorsku, takže eh, a to jsme také velmi rádi. Já vám děkuji, eh, pane předsedo, eh, dámy a pánové. Já vám děkuji za dnešní možnost pohovořit o v implementaci zemědělské politiky v Bavorsku. Ono by z toho mohly být vyvozeny určité eh, závěry. Mohou to být ovšem jenom předběžné závěry, protože jsme teprve v počáteční fázi implementace těchto eh, komplexních eh, reform. Zaměřujeme se také na země, rodinné podniky, protože víme, že ty jsou velice důležité vzhledem k mm, byrokratickým požadavkům a na ty se musí další rozvoj zemědělské politiky soustředovat. Teď jenom takový eh, rychlý eh, přehled o eh, Bavorsku. Hm. Od vstupu Chorvatska jsme v zemědělském středu Evropy právě v Bavorsku. Kdybychom byli samostatný členský stát, tak v mnoha ohledech bychom byli středně velkým státem. Uvnitř Německa se třemi celými dvěma miliony hektary eh, eh, zemědělské plochy a obdobnou eh, plochou zem, lesů. Jsme největší zemědělský region v Německu. Měli jsme tam 109 tisíc vícenásobných žádostí, to znamená, že každý zemědělec, každý třetí zemědělec je v Německu a zemědělci a zemědělství je hlavně tedy chov hospodářských eh, zvířat a, a eh, o tom to tedy pochází třetina a eh, veškeré hodnoty. Naším cílem je plošné, trvale udržitelné zemědělství s správným chovem zvířat, které zůstane rozmanité, tak jak je to pro nás důležité. Já bych velice stručně protože se tady zabýváme oběma eh, pilíři, hm, se dotknul eh, v implementací prvního pilíře. To je právně záležitost eh, federace, čili hm, ale země musí souhlasit. A my jsme měli štěstí, že v roce 2013 v otázce národního hm, prosazování nebo implementace právě Bavorsko předsedalo na zemědělské konferenci zemí a tehdy jsme s paní ministriní Aigner mohli eh, hovořit o eh, základních liních toho eh, národního prosazování. Jinde to je někde, jinde to je jinak samozřejmě. To tež platí i pro rozvoj venkova, tam odpovídají jednotlivé spolkové země. Co je charakteristické pro první pilíř, my jsme jediný členský stát, který zatím má plně oddělené přímé eh, platby. Eh. To znamená, že od roku 2013 už eh, můžeme mít regionální, regionálně zaměřené tyto platby a v Německu budeme moci až do roku 2019 plně zjednodušit všechny platby a budeme mít tedy jeden jediný, jednu jedinou platební žádost Eh, potom eh, jsme tady hovořili například už, eh, nebo chtěli jsme mít vázané premie na dobytek, to jsme už neprosadili a část jsme museli přesunout do druhého pilíře. Ovšem to by mělo prospět našemu zemědělství. Také, tady máme také Eh, limit eh, pro eh, přerozdělovací prémii a tato je opravdu umožněna. Na základě evropského práva a jsme ji, jsme ji tedy prosadili v Německu. Pokud jde o zazeleňování, tak to je takový přechod do druhého pilíře. Pro nás bylo důležité, aby zemědělci měli k dispozici celou škálu možností, které umožňuje evropské právo bylo také důležité, abychom eh, tady měli eh, kombinaci z toho prvního i z druhého pilíře. Bylo to složité, ale podařilo se to. Jak to tedy vypadá, pokud jde o žádosti? Dohromady eh, máme 107 tisíc žádostí o platebních. V Lavorsku k tomu jsme dostali ještě asi 9 tisíc žádostí pro mladé zemědělce, o platby o mladé zemědělce. A potom tam máme 2000, 12 tisíc eh, žádostí, nějakých 12% tedy eh, podle eh, mm, systému pro mladé, malé zemědělce, drobné zemědělce. A to znamená, že to také vzhledem k křížovému dodržování předpisu, to znamená tedy snížení byrokracie. A potom tady nějakých 33% žádá o ekologické plochy, to znamená řada malých a středních podniků e, s e, vysokým e, podílem zeleně je zase na, na druhou stranu vyloučena z toho. Ale a to je právě a cílem bylo nižší byrokratická zátěž těch podniků. Pokud se podíváme na způsob využití, tak 70% se používá pro meziplodiny. To je eh, zdaleko, eh, zdaleka eh, nejvíce. 30% té zemědělské plochy je porostlých zem, zem, plodinami, které zachycují, zachycují dusík v půdě. A to je také důležité pro tedy půdní hospodaření. Máme trošku, eh, nemáme radost z toho, že 13% z toho eh, leží ladem. To je vzhledem k tomu, že ten systém je tak složitý, že spousta zemědělců eh, to radši nechala a ležet, aby mohla to prosazovat snadno. To tež platí i pro ty žádosti o hledně krají, krajů ploch a živej ploty ty nárazníkové plochy takzvané, tam to je opravdu škoda. My si myslíme, že v budoucna budeme eh, muset mít určitou eh, harmonizaci a zúžení eh, spektra, zejména když máme slabou situaci na trhu, protože jinak nám tady hrozí určitá, určité dislokace, tedy určité vyvážení, určité výkyvy na trhu. Eh, ta implementace je velice obtížná na místě a znejistuje to a zemědělce. Musíme mít alternativu eh, eh, pro to, aby zemědělci nemuseli prokazovat aktivní obhospodařování. Měl by tady existovat nějaký jiný systém. V ozelňování a spolu s opatřeními druhého pilíře nesmírně zkomplikovalo systém a proto musíme a tady bych také eh, apeloval na komisi, ten eh, první eh, rok je třeba považovat za přechodný. Máme tady naléhavé otázky ze strany komise. Tady máme celou řadu nejasností. Šlo vzhledem k suchu, jestli můžeme mezi plodiny používat také na a, a, v krmení. To je, na to je třeba odpovídat mnohem dříve než do posud. Máme tady takový trochu problém s těmi e, okraji a živými ploty. E, všechno se to nesmírně liší e, a proto nemůžeme zemědělcům doporučovat neomezeně tohle opatření přijímat, protože právní nejistota je nebo byla poměrně vysoká. Potom je tady otázka a trvalých, e, definice trvalých pastvin, to jsme měli zásadní problém. Zemědělci museli dělat to, co nechtěli, a sice e, zorat e, nebo přerušovat tu zeleň tak, aby zachovala svůj status. Takže to je třeba řešit. Potom je tady další problém u těch trvalých pastvin. V citlivých, ekologicky citlivých oblastech, jako je flora a fauna, ty oblasti, oblasti těch přirozených výskytiš, tam je ten problém opravdu extrémní. My jsme ten uh, náš program uh, schválili už 13. února 2015. Děkujeme komisi za uh, úspěšnou spolupráci dostaneme asi 3,5 miliardy eur eh, v nadcházejícím období. Z toho asi 43% jsou evropské, procent, jsou evropské eh, prostředky, 31 eh, z národního rozpočtu a zbytek z bavorského rozpočtu. Řada o, o opatření bude, se bude tedy financovat z našeho vlastního rozpočtu, protože tady ty evropské podmínky jsou příliš komplikované a příliš riskantní. V rámci eh, lídru eh, jsme měli, eh, jsme teď udělali 86 akčních skupin místních a díky tomu jsme 58% obyvatel v Bavorsku dostali do oblasti lídru. To je dobré východisko i pro angažma jednotlivých obcí. U priorit. Samozřejmě máme eh, zejména priority 2 eh, a 4, 5 a 6. To znamená, že nepoužíváme další eh, priority. Samozřejmě také to hodně a financujeme vlastní prostředky. A závěrem bych to ještě, bych několik tedy závěrů uvedl k druhému pilíři. Máme tady opatření, která jsou velmi omezená, a které jsou složitá a proto je eh, financujeme z národních prostředků, vzhledem k těm formálním požadavkům, to radši vůbec nezahrujeme do toho programu. To také ukazuje, že pokud jde o implementaci, když se něco musí udělat, tak eh, tam eh, potřebujeme rozlišovat ze strany Ajaxu a příslušných kontrolních orgánů mezi eh, plošními opatřeními a věcnými opatřeními. Tam se to prostě nedá, je to nesrovnatelné a proto eh, chceme, aby komise navrhla příslušné zjednodušení. Závěrem je tady ještě otázka a eh, vysoké chybovosti. Tam se hovoří o vysoké chybovosti, my máme 6 až 8 to je dáno, dámy a pánové, eh, ne tou implementací, ale do značné míry eh, složitosti opatření v druhém pilíři, která musí být eh, do budoucna lépe zohledněna. Když nedosáhneme dvouprocentní chybovosti, tak musíme hovořit o té eh, zvýšení, o zvýšení eh, tohoto eh, Prahu pro podstatné chyby, protože jinak to nikdy nedosáhneme. Samozřejmě SWOT analýzu bychom nemuseli nezbytně předkládat, mohli bychom některé věci opravdu zjednošit. Po roce 2020, a tady bych uzavřel, bychom se měli zaměřit na druhý pilíř, ale rád bych zdůraznil, že vždycky musíme vnímat tyto věci eh, pohromadě. Přímé platby eh, představují stabilizaci venko, zejména v eh, regionech, kde podporují tedy život na venkově, stejně tak jako ve druhém pilíři. Děkuji a teď poprosím paní Loran Fortier, která je z regionální rady z Bretaně a bude hovořit o francouzských regionech jako o, nové řídící, o nových řídících orgánech v rámci EAFRD, výzvy související s novou, novým vládnutím v regionech. Tak to je velice zajímavé téma a nemůžeme se dočkat e, vaší prezentace. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Na úvod bych chtěla říci, že jsem moc ráda, že jsem tady dnes mezi vámi a mohu se účastnit tohoto slyšení. Bretáň je řídícím orgánem v současné době a to je pro nás velmi uspokojivé naše zemědělská, naše, náš region je velmi zemědělský, představuje 70 tisíc přímých pracovních příležitostí, velkou živočišnou výrobu, ať už mlečnou nebo vepřového masa, ale také zeleniny. A je to také pro nás, pro Bretáň, příležitost protože musíme připomenout, že už několik let jsme právě chtěli, aby nám bylo svěřeno hospodaření s evropskými fondy prvního i druhého pilíře. V rámci tohoto nového programového období 2014 až 2020 francouzský stát rozhodl, že francouzským regionům svěří hospodaření právě s druhým pilířem společné zemědělské politiky a to je pro nás veliký pokrok v rámci procesu decentralizace a je to příležitost abychom mohli lépe konkrétněji reagovat na problematiku našeho území a jeho specifika. Takže jak to bylo? Nejprve proběhly široké konzultace se zemědělskými subjekty, abychom se shodli na určitých orientacích. Převzetí odpovědnosti regionu Eh, znamená jak si hrát politickou roli na tom územně správním celku ve významné oblasti eh, britanského hospodářství, což je tedy zemědělství a potravinářský průmysl. A to ty dotčené subjekty dobře pochopili. Takže proběhly široké konzultace se zemědělskými podniky. Máme pět hlavních prioritních směrů, které jsme takto soustředili. První osa je e, obnova generací v zemědělství. Druhý cíl modernizace výrobních nástrojů v zemědělství, lesnictví a potravinářském průmyslu. Za třetí podpora agronomie ve prospěch zlepšení životního prostředí, dále rozvoj venkova a konečně vzdělávání a informace i publikace. Jedna věc nás mrzí a to je proces jednání s komisí, který jsme prožívali jako něco velmi zdlouhavého, eh, nepříjemného a bude potřeba najít nějaký způsob, jak to zjednodušit. Když říkám zjednodušit, neznamená oslabit. My zvlášť litujeme, že tento program existuje teprve od srpna, od srpna tohoto roku pro období 2014 až 2020, s tím, že první verzi jsme předložili v dubnu 2014, ale ta jednání byla příliš dlouhá, takže nakonec z toho byl dokument, který má 1035 stran. Takže přijetí toho programu v pozdě v prosinci 2013 s tím, že 1. ledna to programové období mělo začít, tak je opravdu důležité, aby v budoucí společné zemědělské politice mohly ty programy být přijaty dávno před zahájením toho samotného programového období. Také je tu veliký rozpor mezi zdlouhavostí jednání a e, odpovídání sta, jaksi těch regionů na ty okamžité výzvy. Bretaň bohužel o tom ví své. Celá řada diskusí mezi jednotlivými ředitelstvími komise při celém tom procesu vypracování programu a netransparentnost to všechno komplikuje v ekonomickém světě, který se vyvíjí čím dál rychleji a eh, státní zpráva musí být schopná reagovat Eh, pragmaticky, rychle eh, a, a eh, na základě znalosti místních okolností a to bude potřeba brát v úvahu právě v období budoucího programového období. Implementace plánu rozvoje venkova na Bret- v Bretanii nicméně už velice solidně začal. Eh, program 2014-20 byl tedy přijatý v srpnu 2015, jak jsem říkala, alokovaná částka je 378 eh, milionů eur. Od 1. ledna 2014, nebo tedy Rok 2014 nebyl rokem prázdným, protože byla přijata celá řada přechodných opatření a v rok 2015 je vlastně tím skutečným prvním rokem programu s plánem modernizace zemědělských odvětví, novým programem na pomoc při e, podnikání, e, novým programem pro ochranu e, životního prostředí a pro ochranu remízků a dalších oblastí. A byly definovány rysy tedy toho systému ještě před přijetím programu. A první výzva pro podávání žádostí byla také zaslaná ještě před přijetím programu. Eh, eh, jedná se o opatření eh, pro podporu mládeže, klimatu a tak dále. Čili je to přes 400 milionů eur zaměřených na ty tři programy, na ty tři priority. Za prvé je to modernizace zemědělství. hlavní uhelný kámen eh, modernizace je velice důležitý a má veliký úspěch. Od první výzvy k podávání projektu bylo jich eh, bylo podáno tisíc žádostí. Eh, co se týče zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, je to projekt, který opravdu hodně pomáhá i celému odvětví stavebnictví, ať už se jedná o řemeslníky, výrobce stavebních materiálů a tak dále. Regionální podpora na, pro konkurenceschopnost představuje více než 2 miliony eur v roce 2015. Díky spojenému úsilí státu, regionu a Evropy je to dohromady 30 milionů eh, eh, a 120 milionů do investic. Druhá osa se týká podnikání mladých zemědělců. Dynamika jak se usazování je vysoká, je to 120 zemědělců, kteří se nově usazují, to je na špici v Evropě a je to významné pro budoucnost. 50% zemědělců je starších 50 let a je třeba využít příležitosti, aby se tam usadili noví nositelé projektu ve eh, snaze eh, zajistit udržitelnost eh, zemědělských podniků spíše než jejich rozšiřování. Většina podniků má formu společností, obchodních společností a ehm, Orientace plánu rozvoje venkova stanovuje především obnovu generací. A jedná se tedy o eh, program na podporu eh, nových podnikatelů v zemědělství, který se soustředuje na mládež. Třetí opatření se týká agri-environmentální a klimatických opatření. Je to významný nástroj druhého pilíře pro změnu eh, praxe v zemědělství se zaměřením Eh, na polovinu eh, zemědělské půdy a tato silná mobilizace vedla k uzavření celé řady smluv se zemědělci a dnes více než 1800 zemědělců se již od letošního roku zavázalo ke změnám v postupech ve prospěch životního prostředí, což je stejně v jednom roce eh, jako za minulé sedmileté období. Eh, od roku 2015 tedy je potřeba eh, počítat z 80 miliony eur již na letošní rok pro pokrytí tedy těchto eh, projektů. Na závěr můžeme říci, že nové programové období funguje, je to 3300 příjemců a více než 120 milionů eur státní podpory. A hospodaření s evropskými prostředky to je příležitost pro Evropu a pomoc pro zemědělce, e, která odpovídá specifikum našeho území. Děkuji za to, že jste uspořádali toto setkání. Doufám, že se to bude opakovat, ale každopádně jsme vám k dispozici a připraveni vám poskytnout další informace. Bardzo dziękujemy pani Fortin. Děkujeme. To, to... Děkujeme mnohokrát. A nyní Toskánsko. Guvernér Toskánska pan Rossi bude mluvit na téma lepší integrace mezi investicemi prvního a druhého pilíře. Máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji ctěným poslancům, členům zemědělského výboru. Děkuji za možnost přisvět mým dílem do této diskuse. Zemědělství v Toskánsku je něco velmi ceného a nejenom z hospodářského hlediska. Vytváří totiž identitu mého regionu jako unikátního modelu krajiny. Protože krajina vyplývá ze zemědělské činnosti. Toskánsko by nevypadalo tak, jak vypadá, bez závazků z agrofondů a 250 hospodářství, které poskytují velmi kvalitní produkty. Máme 84 zemědělských eh, chra, ochra, původu. Eh, je to regionální realita, která má udržitelný model respektující biodiverzitu díky kombinaci práce operátorů a regionální strategii, která nám poskytuje určitou motivaci, určité pobídky pro odborný sektor i veřejnost. A to především společné zemědělské politiky. V prvním pilíři v roce 2014 187 milionů eur bylo investováno v přímých platbách. Navíc jsme měli 186 eur díky pomoci pro rozvoj venkova. To prostřednictvím platebních agentur a poskytlo nám to ucelený obrázek o všech zapojených podnicích, o dynamice a zvláštní charakteristice. My jsme v Toskánsku přijali určité nástroje, které obsahují určité charakteristiky, které bych rád zmínil. Dejme tomu plán pro krajinu, který nám pomáhá spravovat naše území a plně chránit krajinu. Zemědělci to plně podporují, protože cílem je integrovat zemědělství a zároveň udržovat kvalitní půdu. 47 zdrojů z našeho plánu pro regionální rozvoj oproti minimu 20 jsme investovali do boje proti klimatickým změnám, protože máme za to, že toto je priorita. Vytvořili jsme regionální půdní banku, abychom mohli využít půdu, která se momentálně neobdělává, a mohli poskytnout půdu mladým lidem pro pěstování. Během poslední reformy se nám podařilo zrealizovat několik kroků, zvláště co se týče konvergence pro poskytnutí podpory v rámci prvního pilíře. Dále jsme se zaměřovali více na investice do rozvoje venkova. Máme za to, že zjednodušení je zásadní, zvláště zazeleňování, jak zmínil i komisař Hogan. I naši eh, farmáři neustále volají pro zjednodušení. Pokud jde o integraci prvního a druhého pilíře společné zemědělské politiky, tak během určitého období eh, si myslím, že je třeba jaksi spružnit synergii mezi oběma pilíři, tak, aby se vzájemně doplňovaly. Aby se vzájemně doplňovaly naše kroky. S ohledem na to, se musíme podívat na pozice příjemců, dát jim k dispozici jednotnou nabídku, z které mohou vybrat to, co eh, je pro ně platné pod hlavičkou společných pravidel. Možná bude nutné hm, posílit úvahy ohledně podmínek vyplývajících z globálních tržních podmínek a stavu trhů, protože určité pohyby na trzích něco Evropě nabízejí a my toho musíme využít. Pokud Evropa pozitivně využije kvantity a kvality vlastních produktů a pokud zajistí vytvoření silných sítí nové světové trhy poskytnou možnosti, kterých i my budeme moci co nejlépe využít. Pokud jde o expo v Milánu, tam jsme se zaměřili na produkci eh, s ohledem na rostoucí světovou populaci. Nejedná se pouze o produkci potravin, ale na produkci řádnou a kvalitní. Jsou tady určité kvalitativní požadavky, a konkurenceschopnost a s tím, že může dojít k fluktuaci systému. Desítky milionů lidí rok co rok posiluje svou kupní sílu přiřazují se ke střední třídě a jde jim o kvalitnější a kvalitnější potravinové výrobky. Evropské v tomto případě. Bylo by to chyba, kdyby, jak někdy slýcháváme, se Evropa rozhodla stáhnout ze společné zemědělské politiky. V neposlední řadě konkrétní návrhy Pokud jde o nabídku, měli bychom se podívat na oba dva pilíře, možná do budoucna na homogenizaci a racionalizaci veškerých našich postupů a kroků. Jinými slovy, já si myslím, že by bylo dobré se podívat na situaci, kdy všechny platby by byly pojednány v rámci prvního pilíře na plochu, zatímco investiční plány by byly pod hlavičkou rozvoje venkova. Ale je zároveň velmi důležité pochopit, jakým způsobem by bylo možné využít nástrojů pro zjednodušení a zároveň nové nástroje pro zohlednění nových ekonomických a environmentálních podmínek. Mnozí zemědělci chtějí, abychom jim pomohli. Musí řešit podnikatelské riziko díky pojistným nástrojům, krom jiného. Ale my je můžeme také chránit oproti klimatickým změnám a volatilitě cen. Zároveň je důležité poskytnout záruky pro přístup k úvěrům a půjčkám. Zdroje by měly být v, v tomto ohledu v Evropě k dispozici pro investici především do inovací. Ať je to tak či tak, rozlišení mezi prvním pilířem, jak už jsem říkal, kde zajistíme, aby platby na plochu byly realizovány a pak investice a kvalita projektů, to by se všechno dalo řešit pod pilířem 2 což by nám umožnilo zohlednit potřeby jednotlivých regionů a zajistit jejich řád, žádnou úlohu v rámci provádění principu subsidiarity. Představte si ovšem změny bez jakýchkoliv úprav v evropském rozpočtu. Možná, že bychom mohli e, věci sloučit a přiřadit tam složku ovoce a zeleniny do uh, oblasti rozvoje venkova, to by nám umožnilo podnikat eh, pol, změny politiky tak, abychom racionalizovali a lépe naprogramovali naší práci, což by znamenalo zjednodušení. Lisabonská smlouva předpokládá, že regiony se hrajou významnou úlohu v opětovném posílení a zavedení sektoru v Evropě. Proto se domníváme, že je dobré spolu s výborem regionu a s vaším výborem zapracovat na té oblasti nové politiky. Zakončili. Děkuji. Eh, takže jsme ukončili eh, prezentace eh, našich hostů, kteří tedy byli zapsáni do panelistu, mezi panelisty a teď tady bude mít <clears throat> pana Dese a předpokládám, že se zeptá pana Šmita na něco. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal, že jsem eh, z Bavorska, já bych jenom eh, doplnil, že tady máme tři eh, lidi z Bavorska, kolegyně Miller a paní Lekin také. Takže jsme tady napříč stranami dobře zastoupeni. Bylo to řečeno, že celá ta akce je velice důležitá. Já si myslím, že ta akce a, a ty zprávy jsou tady pro nás, pro poslance, jsou velmi důležité, protože Evropa je velká a pro nás je důležité, abychom věděli, co eh, se v regionech děje dobrého a co ne. Eh, chceme se eh, navzájem od sebe učit a, a naším cílem je, aby to všechno bylo méně složité, méně byrokratické. V eh, prvním kole se nám to nepodařilo, ve druhém už se nám to třeba víc podaří. Potřebujeme více informací na to. Hovořilo se tady eh, o Bavorsku, eh, pane Šmite, že je to velice pozitivní, že se tam pěstuje 13% bílkovinných plodin. Bez Mm, snahy parlamentu by něco takového vůbec nebylo možné. V, kom, v návrhu komise by to vlastně vůbec eh, nebylo. Tam se vůbec nehovořilo o meziplodinách. V eh, komisi eh, se také nepředpokládalo vynětí řady podniků. A také si uvědomíme, že určité eh, oblasti malé podniky byly vyňaté právě z, těch, eh, z toho ozelňování. To eh, velice bylo užitečné, protože by to bylo ještě složitější. Co bych chtěl podpořit a co jste správně pojmenoval a všichni zástupci frakcí to tady také zdůraznili, musíme požadovat, aby tento první rok byl Eh, auditován jinak. Už jenom proto, eh, že už se pěstovalo a teprve v květnu, v červnu přišly eh, poznámky o tom, jak se to má implementovat v tomto roce. To prostě nejde jako v jiných kontrolních letech letos. A myslím, že jako poslanci se shodneme na to, že musíme podporovat jiný přístup a u účetního dvora už jsme zmínili něco takového. Nejde o to, že bychom eh, měli uzavřít, eh, zavřít, přivřít oči nad úmyslnými podvody, ale tam, kde to nebyl jasný úmysl, tam je třeba to eh, napravit a tolerovat. A potom samozřejmě vyhodnocení v polovině období a přesměrování po roce 2020 to, že je složitější, neznamená, že není ekologičtější. Je v našem zájmu, abychom měli ekologické zemědělství. Až jste o tom hovořil, pane Šmite. Eh, my máme doma 42 eh, eh, hektarů, obhospodařujeme, máme 15 různých pozemků, chtěli jsme udělat okol, tedy nárazníkové zóny kolem toho. A potom, když v německém já nevím, jestli to udělala EU eh, e nebo v, eh, eh, mm, někde jinde, že se přesně nesmí přejíždět přes ty, přes ty nárazníkové plochy. Takže my jsme to vůbec zrušili, že se to nesmí hnojit. A nevím, jestli to stanovilo Německo nebo někdo jinde. Je to příliš složité, i když by to bývalo bylo pro životní prostředí velice užitečné. Musí se to udělat v nějakém souladu s praxí. Potom bude ta zemědělská politika ekologičtější v EU. Tady u pana Mašelka Sorise e, v Malopolsku jsou hospodářství, kde čtyři hektary e, jsou rozdělené na 50 e, různých parcel. Čtyři hektary a dokonce více. A tam je to teprve problém. Eh, s tím eh, scelováním. Eh. A teď pan poslanec Rope a pak pan poslanec Dorfman. Typika lidí. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Děkuji za tuto příležitost vícit slovo. S velkým zájmem jsem vyslechl zkušenosti z různých zemí o Eh, v oblasti implementace provádění nové společné zemědělské politiky. Eh, naše zkušenosti se spíš týkají teorie a přípravy, protože teprve dnes zemědělci začínají předkládat eh, žádosti a prohlášení podle toho nového systému. A bylo by dobré poučit se z období 2007 až 13 a e, provádění e, tohoto programu třeba u nás v Lotyšsku. Já bych rád položil pár, pár otázek spojených s tímto prováděním. Se zájmem jsem vyslechl francouzskou zástupkyni, protože francouzské orgány přijaly významné rozhodnutí tím, že decentralizovali systém. Takže můžete nám říci něco o realizaci té decentralizace? My to asi do roku 2020 sami zpravovat nebudeme, ale, to se, ale třeba v letech 2021 až 2027, tak třeba taky zavedeme decentralizovaný systém, jestliže bude efektivnější to využití peněz, jak to tady třeba říkal polský zástupce. A moje druhá otázka se týká spolupráce mezi podniky v souvislosti s programem LEADER. Je ta spolupráce nutná? E, jaká je distribuce nebo poměr, nebo jestli je ten poměr přiměřený? A jestli tedy nasloucháte tomu, co ty podniky k tomu říkají. Co se týče období, programové období 2007 až 2013, tak tehdy příjemci vlastně to využili až v druhé polovině. A tady se taky e, obáváme, že to vlastně budou schopni využít až od takových let 2017 až 18. To znamená, že prakticky první polovina programu, programového období e, je taková, Mm, prázdná a ne, není možné využít ty prostředky a nedají se využít ani prostředky z předchozího mm, programového období a na to příští programové období ještě nejsou peníze. Takže nevím, jestli máte stejné problémy jinde. A já e, mám pocit, že 70% zemědělců si volí e, Eh, biozemědělství a tak se chci zeptat, proč, protože se to lépe prodává, nebo jak to je, proč si to vybírají. Děkuji pan posel Dorfman, bardzo Děkuji pan Dorfman. Děkuji. Já mám ne tak ani otázku, jako spíš připomínku k tomu, co právě říkal předseda Rosy. Ten váš přístup je zajímavý, co se týče dělby přímých podpor v no- prvním pilíři a investic v druhém pilíři. My teď pozorujeme, že je tu určitá duplicita a konkrétně třeba pan Des při rozpravě o reformě eh, SZP připomínal tuto problematiku duplicit máme program ozelenění v prvním pilíři a jeden v druhém pilíři. Sice to není úplně stejné, ale ten cíl je hodně podobný, takže ono by to chtělo trošku uklidit. Ale k tomu, co jste říkal o té vnitřní konvergenci, já bych nebyl takový optimista jako vy, protože vnitřní konvergence v Itálii neexistuje. Já pocházím z regionu a z provincie, které se bohužel, která se nachází v horší situaci než Toskánsko. A když tedy se vydáme tímto směrem, tak se obávám, že to bude vyžadovat opravdovou vnitřní konvergenci. Uvádím příklad Itálie, protože hovoříme o Evropské unii, ale ono by to chtělo celkově eh, konvergenci uvnitř členských států a uvnitř EU. Není možné, aby platby Eh, nejvyšší a nejnižší eh, v prvním pilíři eh, byly tak, tak, aby byl takový rozptyl. A myslím si, že jednotné trhy, ovoce, zeleniny, vína vytvořily skutečnou hospodářskou soutěž. Třeba existuje mnoho velice dobrých eh, druhů vína a v druhém pilíři prostředky určené těmto mm, eh, tohoto trhu se odstnou v rukou jen kohokoliv a nejvíc to odnesou družstva, výrobní družstva, nebo tedy zemědělská, eh, která se propracovala tam, kde teď jsou protože právě mohli využít ty prostředky ze společné organizace trhu. Našich panelistů. Děkuji a teď bychom dali uh, slovo panelistům, aby zareagovali uh, na to, co zaznělo uh, v sále nebo uh, z ústí pasle, uh, jiných uh, panelistů. Tak nejdříve dám slovo panu Šmitovi. Děkuji. K tomu, co říkal pan poslanec Des. Otázka implementace jednotlivých opatření u eh, zazeleňování musí být samozřejmě harmonizována a zjednodušena. A myslíme, eh, že v určitých místech eh, ty základní legislativní předpisy by měly být upraveny, aby to bylo možné. Nemůže to být tak, že když má někdo nárazníkovou zónu, která může být maximálně 20 metrů široka, když má přes 20 metrů, tak se to celé nebude eh, eh, uznávat jako ekologická a přednostní plocha. To nedává smysl. To je nepochopitelné. Musí se to upravit tak, kde eh, je třeba udělat něco do 20 metrů. To tež platí u harmonizace možností využití. Jenom abych uvedl příklad. Potom je tady otázka, proč sází Bavorsko na biozemědělství. To jsou eh, samozřejmě, eh, ne, ne, tam nešlo ani o, tam jde o nasazení prostředků nikoli eh, o celkový počet podniků 6,5% bavorských podniků. To je a mohlo by jich být dvojnásobek, to stanovil minister jako cíl roku 2020. Jde o to, že v zásadě máme velkou poptávku po regionálních bioproduktech v Bavorsku Týká se to celého jeho německého prostoru a tu poptávku nejsme schopni obsloužit. otázkou je, jestli bychom ty výrobky nemohli, ty výrobky nemohli vyrábět lokálně, regionálně, aby se jich dostalo víc těch místních k výrobcům. Na druhou stranu tady máme obrovské exportní možnosti u e, síra, mlečných výrobků a masa. takže jedno z druhého, um, jedno může být přínosné pro druhé. Potom je tady uh, otázka decentralizace. Je možná něco k lídru. Ano, lídr, uh, stejně jako ostatní investiční opatření, potřeboval dlouhý náběh. Šlo o to, že nejdříve tady musely být i instituce, musely se sejít ty místní akční skupiny a ty místní eh, skupiny, eh, myslíme, fungují dobře tam, kde jsou v jejich vedení místní politici, komunální politici, protože ty jsou schopni také prosazovat příslušné projekty a komunikovat s obcemi a s regiony. Ale samozřejmě musí se eh, zajistit, aby ty prostředky opravdu tekly ve, druhém finanč, ve druhé polovině finančního období. Pak to bude opravdu přínosné. Děkuji. Já vám také děkuji, eh, pan uh, eh, Maršálek Soris. Dámy a pánové, já bych především eh, srdečně poděkoval za pozvání. Jsem velice rád, že poprvé můžeme v takovém váženém kruhu debatovat o problematice rozvoje venkova. Jsem rád, že jste chtěli slyšet eh, také náš hlas, náš postřeh z regionu. Protože my eh, odpovídáme eh, za hospodářský a společenský rozvoj. Mm, u nás v nových členských zemích, kde ta infrastruktura je v výrazně horším stavu než v nových, eh, v starých členských eh, zemích, tak eh, například v Polsku jsme realizovali program, kde šlo mnohem více prostředků ve druhém pilíři do tvorby infrastruktury na venkově. A samozřejmě velice toho si vážíme, protože to změnilo život na venkově. Zejména pokud jde o přepracování, tedy o potravinářské zpracování, zpracovatelský průmysl. Pokud jde o druhý pilíř, a to také vyplynulo z dnešních eh, debat eh, od našich referentů, že se tady hovořilo o tom, že implementace programu regiony je nejefektivnější. Proto jsme pro přesun kompetencí a, a pro, nejenom za implementaci, ale také eh, za to, aby plánování se přesunou na regiony. Staré členské státy mají hodně prostředků na rozvoj podnikání, na hospodářské zóny a těžko se to plánuje vhodně, pokud eh, o nich nerozhodujete úplně. Proto jsme pro větší decentralizaci eh, těch finančních prostředků a za naslouchání e, v e, místní samozprávě. Takže oni vědí, jak s tím naložit. Potom na různé úrovni e, se provádějí kontroly a nejdůležitější, nejhorší je, že se kolikrát mění přístup, mění se věcná působnost, mění se přístup k Eh, k nesrovnalostem. Byl jsem nedávno na slyšení tady v Bruselu k eh, fondu soudržnosti, kde eh, se začalo řešit něco až rok a půl po provedené kontrole u nás v Malopolsku. Takže tady je spožděná aktivita a velmi, je to velmi eh, složité a ty různé kontroly eh, eh, nám znemožňují správně využívat finanční prostředky. Děkuji. Dámy a pánové, rád bych vás informoval, že naštěstí pan Maršálek ty prostředky z druhého pilíře na rozvoj venkova doplnil prostředky politiky soudržnosti z regionálního programu. To je ten dobrý příklad. Teď eh, paní předsedkyně Forten, máte dvě minuty. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jak už tady zaznělo, chtěla bych připomenout, jak je decentralizace důležitá na regionální úrovni. Jak už jsem říkala, je to opravdu příležitost pro regiony. Příležitost k tomu, aby skutečně mohli přizpůsobit ty orientace faktickému očekávání daného území. Já pocházím z Bretaně, Francie je velmi rozmanitá, z pohledu zemědělství, zeměděl, eh, Evropa také. A ono je potřeba nalézt ta řešení, která budou přesně odpovídat k, tomu, kterému regionu, i co do návratnosti, i co do efektivnosti. Toto slyšení je moc důležité a pokud by se opakovalo častěji, protože naše zkušenost třeba za Bretan je úplně nová, takže bychom mohli přinést více zkušeností příště podle nových dalších výsledků eh, z daného programového období a to by nám třeba mohlo pomoci aby příště třeba některé ty fáze jednání nebyly tak zlouhavé jako tentokrát a pak třeba dokážeme eh, pracovat a nastartovat rychleji. Toto programování by také, nebo příští programové období by mělo být příležitostí ke zjednodušení. To znamená, aby to nebylo tisíc, dva tisíce nebo tři tisíce stran eh, posílání dokumentů tam a zpátky kvůli čárkece ve větě ale samozřejmě současně nemůžeme oslabovat společnou zemědělskou politiku a druhý pilíř. Druhý pilíř má pákový efekt a spolu s čísly, která jsme e, ohlásili, třeba co se týče výzvy k podání žádostí, tak obecně zhruba jedna třetina všech investic je financována z veřejnoprávních politik, ať už jsou to evropské, státní nebo regionální programy. A tady vidíme ten eh, násobivý efekt dobře, dobře eh, koncentrované veřejné politiky. Takže já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste nás vyslechli. Snažila jsem se hovořit konstruktivně ve prospěch zemědělství. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji vám mnohokrát a teď eh, vy, pane předsedo. Tidente. Eh. Děkuji, pane předsedo. Jen pár minut a stručná reakce. Nejprve mi dovolte poděkovat panu Dorfmanovi za jeho slova. Jsem velice ráda, že spozoroval možnost identifikovat lepší definice prvního a druhého pilíře. Myslím si, že v prvním pilíři eh, by se daly uplatnit platby na plochu a v druhém investice. Jak jsem říkal, mám pocit, že by to vedlo k zjednodušení celého systému, zvláště pro příjemce. A myslím, že pokud bychom uh, se nějakým způsobem zaměřili na spolupráci, mohli bychom si ty věci vyjasnit a jednoduše zlépe zdefinovat první a druhý pilíř. Pochopitelně je tady prostor na další diskusy, ale je to záležitost nesmírně důležitá. A to by pak posílilo druhý pilíř, pokud jde o regionální politiku, a posílilo by to roli regionálních institucí, zvláště na té úrovni regionální. Pokud jde o konvergenci, tady mám za to, že se nám podařilo dosáhnout úspěchu u nás jsme podnikli takovou diskusi na toto téma a myslím, že všichni se můžeme podepsat pod ten princip, že zemědělství zvláště v hornatých oblastech vyžaduje větší investice pracovní síly je to určitá specificita, kterou musíme zohlednit nejenom v našem regionu, ale i jinde. A to je důležité pro celou Evropu. V neposlední řadě CMO a problém s podobnými opatřeními. Já mám za to, že eh, je třeba je jak si zapojit do pravidel pro regionální rozvoj, je třeba umožnit nalezení určitých opatření, která pak umožní toto rozpracovat na různé sektory. I ovoce, zeleninu, to je zásadní pro nás a myslím si, že tato pružnost by pak zjednodušila situaci v celém zemědělství. A na závěr musím zdůraznit význam tohoto opatření a myslím a doufám, že k podobnému něčemu dojde i v budoucnosti, protože čím více o tom budeme mluvit, tím lépe dospějeme k nějakým závěrům. Děkuji. Eh, takže eh, takový zajímavý pohled může pocházet i z Askánska. A teď pan poslanec Dantén ještě eh, s závěrem. Děkuji, pane předsedo. Také bych rád poděkoval všem panelistům, kteří nám pomohli v našich úvahách. Možná bychom tady mohli vyvodit závěry dvou stupňů. Za prvé je tu to, co jasně vyplývá ze všech vystoupení, kde každý zdůraznil specifika svého území a e, to, že na rozdíl od prvního pilíře, druhý pilíř umožňuje e, e, lépe se přizpůsobit té diverzitě a těm specifikům. Další poselství, které se opakovalo, se týkalo zjednodušení. K tomu se ještě vrátím ve svém závěru. Nicméně, když sledujeme ta slova, která se tady vyskytovala v jednotlivých vystoupeních, Musím říci, že mám určité obavy. Za prvé jsem konstatoval, že ty uvedené příklady, ti z vás, kteří zastupují nejvýkonnější regiony v oblasti zemědělské ekonomiky, vy jste uvedli příklady, které až na jednu výjimku mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost vašeho zemědělství. To znamená, ti nejvýkonnější díky druhému pilíři budou ještě výkonnější. Naopak, ti, kteří žijí v regionech, které mají více problémů a handicapů, ti zmiňovali příklady diverzifikace, aliancí, rozvoje zemí venkova, ale nehovořili vůbec o modernizaci svých ekonomických nástrojů. Takže tady je, obávám se, riziko, na které si musíme dát pozor. Protože politika druhého pilíře, on pan předseda o, několikrát použil slovo koheze, druhý pilíř také musí přispívat ke kohezi a při té eh, při tom provádění my musíme dohlédnout na to, aby se nezvyšoval eh, jaksi ten roz, rozptyl, rozdíl mezi regiony. Druhý pilíř má sloužit jak zemědělství, tak venkovu. A víme, jaká dilemata občas trápí regiony, když si mají vybrat mezi těmito politikami. A další otázka se vrací u prvního pilíře, druhého pilíře, jednotné organizace trhu a to je nedostatečná adaptabilita SZP, rigidita toho základního korpusu, kdy my nedokážeme se přizpůsobit ekonomickému světu, který se rozvíjí strašně rychle. A na závěr otázka zjednodušení. Myslím si, že v rámci přípravy budoucí společné zemědělské politiky už nemůžeme jenom o zjednodušení hovořit, posílat si s radou a s komisí papíry a, a, a, a vyčítat si zjednodušení navzájem, protože je šílené, že na využití 350 milionů za pět let je potřeba tisíc stran textu. Takže, pane předsedo, já mám návrh. Já myslím, že bychom naši metodu práce měli trošku změnit. Možná bychom měli vytvořit pracovní skupinu, jako třeba v případě zprávy, že to znamená zpravodaje a stínový, a spolu s odděleními komise bychom měli diskutovat trošku víc dohloubky, abychom pochopili, z čeho plyne ta strašná složitost, jak můžeme my nebo do jaké míry my poslanci komplikujeme ty věci, jestli to, že ty texty jsou málo, jsou příliš podrobné nebo nedostatečně podrobné, takže komise musí vyrábět kila papíru, aby to pak upřesnila, ale prostě myslím si, že nemůžeme diskutovat o příští společné zemědělské politice, aniž bychom si řekli, kde je naše odpovědnost co do zkomplikování těch všech postupů. Je to eh, odpovědnost nás všech, my zastupujeme Evropu před našimi voliči, máme tedy, neseme za to odpovědnost a my můžeme nabídnout komisaři diskuzi na toto téma, která ne, nevyústí jenom do nějakého planého návrhu, který se někam pošle a nikdo neví, jaký je jeho osud. Myslím, že to švětná... Myslím si, že tohle je skvělý návrh, pane poslanče. A, a abyste mě nepochopili e, špatně, že bych to chtěl odbít, ale poprosíme vás, abyste e, i nadále pokračoval v této práci. A, e, abychom se do tohoto vraceli, eh, protože si myslím, eh, že to je naší úlohou, zejména eh, když se bude blížit tedy přehodnocení politiky. Takže děkujeme a pracujte prosím i nadále, dámy a pánové. Prosím, tlumoč, poprosím tlumočníky o tři minuty. Myslím, že mm, Unie je hodně různorodá. To jste všichni potvrdili. To musíme mít pořád na paměti eh, při zavádění toho prvního i druhého pilíře. Za druhé, musíme eh, řešit některé věci na úrovni Unie, na eh, úrovni zemí, na úrovni regionální. Potom budeme dosahovat nejlepších výsledků. Něco jiného eh, dělá dobře Unie, něco jiného dobře ženský stát a něco jiného region. Potom to eh, působí společně dobře. Pokud je o ty věci z roku 2014, tak tam, ta, eh, tam to spoždění je dáno také výměnou v parlamentu, v radě, v komisi než jsme eh, přijali eh, reformu eh, politiky a finanční perspektivy. Víte všechno, jak se to těžko rodilo, ale máte určitě pravdu, že teď je čas očekávání. Tady také byla dobrá formulace, že zemědělství buduje identitu regionu, to zajistá. Tam, kde je zemědělství rozdrobené, podmínky jsou obtížné, je eh, potom eh, čím dál tím víc větší eh, role úřadů při vytváření rozvoje, vytváření skupin výrobců, vazeb mezi výrobci a zpracovateli. Tam, kde je to koncentrovanější, tak tam je ta potřeba pomoci ze strany regionu menší. Tam, kde jsou obtížné podmínky, tak tam eh, se eh, vesnice nebude rozvíjet bez regionu. To je takový můj závěr. Chtěl bych tedy poděkovat eh, za stupcům regionu za vaše přítomnost a za faktografické, za, za bohaté prezentace. Také eh, děkuji eh, zástupcům vašich regionů tady v Bruselu, se kterými jsme připravili eh, toto zasedání, protože díky tomu to dopadlo takhle dobře. Mnohokrát tedy děkuji. A, a, a závěrem bych ještě formálně připomněl, že chci potvrdit doporučení koordinátorů. Měli jsme tam nějaké neschody s ALDE, ale potvrdili jsme to a zítra ve večerních hodinách na plenárním zasedání povedeme debatu o situaci v zemědělství. Takže to, co se dnes projednávalo na radě ministrů zemědělství v Lucemburku, předpokládáme, že to budeme eh, projednávat politické frakce, eh, tomu jistě věnou eh, pozornost. Příště se sejdeme 5. října ve Štrasburku v pondělí a potom 12. až 15. budeme mít zajímavou akci pondělí a čtvrtek. Ale někdy to tak prostě vyjde. Takže vám všem děkuji a končím zasedání. Ještě jednou vám tady všem děkuji, našim hostům, představitelům regionu, kteří tady v Bruselu. A určitě se budeme vracet do té debaty. A myslím, že to bylo velice užitečné a všem iniciátorům veliká děkuji a končím zasedání.